Proszę Państwa. Proszę, zahajmy zasedání našeho výboru. Než přistoupíme k hlavnímu bodu našeho zasedání, to znamená setkání s ministrem zemědělství Spojených států amerických, tak ještě před zahájením tohoto bodu, před přivítáním pana ministra, pár administrativních záležitostí. Pokud jde o přijetí pořadu jednání, tak bod číslo 13 bude diskutován. Problém s anglickým tlumočením. OK. Now is OK? Teď je to v pořádku. Dobrá, můžeme tedy začít. Pokud jde o pořad jednání, bod číslo 13 bude diskutován po šestém bodě a pokud jde o sedmý bod, hlasování o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku. Máme technický problém. Now, I think that now it's okay ok, ok, start. A więc punkt 13 przed punktem 6. Takže bod 13 eh, po šestém bodě a bod 7 bude přeložen na zasedání 11. ledna hlasování. Budeme pouze diskutovat o pozměňovacích návrzích. Dnešní zasedání je přenášeno online. Máme tlumočení do 20 jazyků s výjimkou eh, malčtiny, estonštiny, slovenštiny a za to se omlouváme. Budeme mít také mimořádné zasedání našeho eh, výboru, které proběhne ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. A budeme mít také společné zasedání výboru Envy, DV a našeho výboru. Rád bych vás také pozval na to, abyste navštívili výstavu, kterou organizuje FAO na třetím patře vedle té části D. To jsou tedy ty hlavní informace, které jsem vám chtěl předat. Také 9. budeme mít eh, seminář, ale na to ještě budeme mít čas. Pokud je o třetí bod, eh, schválení zápisu, to je tedy podle běžného postupu a teď už máme příležitost po těchto technických záležitostech přistoupit k tomu hlavnímu bodu. Mám to potěšení přivítat eh, ministra zemědělství USA, pana Toma Velsaka, který přijal naše pozvání a přišel na výměnu názoru do našeho výboru. My jsme velmi rádi, že jste přišel. Je to velká příležitost vyměnit si názory, získat od vás přímo informace. Je pro nás ctí, že jste mezi nás přišel. Ta výměna názoru v tak důležitém okamžiku, jako je teď, to znamená diskuse ohledně TTIP, ale nejen, myslím si, že ta vzájemná výměna názorů nás zblíží. Známe vaše velké zkušenosti v oblasti zemědělské politiky. Jste velmi blízkým spolupracovníkem pana prezidenta Obamy od začátku jeho prezidentství. Takže budeme moci z vašich úst uslyšet eh, názory, které se opírají o mnohaleté zkušenosti. Pane ministře, jsme velmi rádi, že se můžeme zúčastnit výměny názorů s vámi. Těšíme se na to. Pokud jde o TTIP, To je velká výzva vytvoření sféry volného obchodu z hlediska rozvoje. A to nejen tedy USA a Evropské unie, ale také to může být příklad, který bude vytvářet obchodní řešení v rámci tarifních a celních otázek, sanitárních otázek i ve světě. Ještě jednou vás tedy vítáme a dávám vám tímto slovo. Prosím. Uh, uh, uh, pane předsedo, moc vám děkuji za ten laskavý úvod a velice si vážím té příležitosti, kterou jste mi poskytli a toho pozvání. Děkuji všem poslancům, kteří se tu dnes sešli za to, že mi věnovali svůj čas a příležitost vyměnit si se mnou názory. Když jsem jel dnes ráno z letiště, tak jsem si vzpomněl na jednu ze svých prvních návštěv Evropy Eh, tehdy jsem byl guvernérem státe, státu Iowa. Eh, byl jsem ve Francii společně s guvernérem Oklahomy a s našimi manželkami. A cílem naší návštěvy bylo eh, prohlédnout si, jak ve Francii fungují školky, ústavy předškolního vzdělávání. Chtěli jsme to ve Spojených státech napodobit, protože jsme si uvědomovali, jaké potenciály se skrývají v předškolním vzdělávání Navštívili jsme tedy školku, bylo to zhruba dopoledne, bylo to v době svačinky a já i guvernér Oklahomy jsme byli velmi překvapeni, když přinesli porcelánové nádobí a děti dostali ovoce a zeleninu. To byly děti tři roky nebo čtyři roky staré a já vám můžu říct, že já ani moje manželka bychom tak malým dětem nesvěřili porcelán a velice na nás udělal dojem kvalita jídla, které e, tyto děti dostaly. Já si myslím, že na mě to udělalo mimořádný dojem, e, ten respekt, který lidé ve Francii a myslím si, že určitě v celé Evropě e, chovají k jídlu a těm, kdo vyrábějí jídlo. Ve, stát, ve Spojených státech se snažíme napodobit toto úsilí e, naší iniciativou pro zdravé nehladovějící děti. E, toto je iniciativa, kterou propaguje Michelle Obama, první dáma, protože si myslíme, že to poskytne dětem dobrý start do života. E, velice na mě tedy zapůsobilo to, že je mezi námi více shod než rozdílů v sektoru zemědělství a těším se na příležitost ke výměně názorů, abych tuto skutečnost potvrdil. Na úvod bych chtěl říci, že podle mého názoru eh, alespoň zemědělci v mé zemi jsou velice podobní zemědělcům v Evropě. Eh, zemědělci tady i ve Spojených státech jsou velice hrdí na své kořeny, eh, věří v tvrdou práci a jsou oddáni irám udržitelnosti, uvědomují si svou odpovědnost a povinnost, kterou mají vůči budoucím generacím, svou povinnost obdělávat půdu a e, produkovat potraviny. Jsou hrdí na to, že jsou součástí úsilí své země nejen nakrmit svou zemi, ale celý svět. Uvědomují si, že mají odpovědnost v rámci globálního potravinového řetězce a mají zájem na tom, jako zemědělci v každé zemi, aby se rozšiřovaly jejich tržní příležitosti. A uvědomují si, že produkce jídla v měnící se klimatické situaci bude čím dál náročnější. O klimatických změnách budu diskutovat za několik dní v Paříži, až navštívím eh, klimatický summit COP. Budu diskutovat o krocích, které podnikají Spojené státy za účelem snížení emisí v zemědělství a zvýšení udržitelnosti. Já si myslím, že můžeme zdvojnásobit naš, naši úroveň snižování emisí na základě dobrovolného systému. Naši i, Amer- i evropští zemědělci čelí měnícím se klimatickým podmínkám, ale také měnícímu se spotřebitelskému vkusu a potřebě nových produktů. A proto si zemědělství žádá flex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 Chtěl bych vám dnes předat jedno poselství a sice, že americké zemědělství se často eh, stává předmětem nedorozumění v, i v samotných Spojených státech a v zámoří tím spíše. Eh, mnoho lidí v USA se domnívá, že americké zemědělství je jedna eh, veliká zemědělská firma, tak to zkrátka není. Já pocházím ze státu, kde fungují zejména malé firmy a rodinné podniky. Za posledních sedm let, co jsem sekretářem pro zemědělství, se snažíme o posílení rozmanitosti v americkém zemědělství. Je pravda, že mnoho zemědělců v USA využívá geneticky modifikované plodiny, ale na druhé straně je pravda, že čím dál více zemědělců e, podniká v bio e, odvětví a využívá tradičnější metody výroby. E, je pravda, že máme rozmanitost plodin, které se e, pěstují a e, nyní e, Je pravda, že jsou také e, různě veliké zemědělské firmy. My podporujeme e, lokální a regionální e, podniky, které obdělávají 5, 10 nebo 15 akrů půdy a samozřejmě máme i velice různorodé operátory. Snažíme se integrovat ženy v americkém zemědělství. Já tedy doufám, že během naší dnešní návštěvy vám předám přehled o tom, že americké zemědělství není nějaký jedno jednolité, naopak je velice rozmanité a různorodé. E, všichni stojíme před obrovskou výzvou a touto výzvou je naplnit globální potřeby potravin s tím, jak stoupá počet obyvatel. E, podle odhadů bude zapotřebí zvýšit produkci potravin o 60 až 70 za příští tři nebo čtyři roky. To je nadlidský úkol, tím spíše, když se mění klima. E, proto e, USA e, začíná zkoumat způsoby nového výzkumu a inovací, které nám tedy s pomocí vědy umožní vyšší produktivitu. E, proto e, si uvědomujeme, že každý, každý akr a každý hektar obdělávané půdy e, není nutně stejný jako hektar sousedící. Snažíme se více zkoumat eh, charakteristiky jednotlivých území, jednotlivých hektarů, kolik eh, hnojiva je potřebí využít, kolik chemikálií, zda vůbec nějaké a jakým způsobem chránit vzácné vodní zdroje pomocí toho precizovaného zemědělství. Eh, uvědomujeme si také, že nejde pouze o zvyšování výroby, ale také o zlepšování jídla, které vyrábíme. Proto spolu s mnoha dalšími národy voláme po mezinárodnímu snižování snižování e, odpadu z potravin. Téměř jedna třetina jídla, které se vyrobí, e, se potom stane odpadem. E, z mnohých důvodů. V USA toho máme zkrátka na talíři příliš mnoho. Nemyslíme na to, jak snižovat počty nebo recyklovat. V rozvojových zemích to může být důsledkem nekvalitního skladování. Ale každopádně je zapotřebí globálně se soustředit na snižování potravinového odpadu. Je pravda, že součástí globální potravinové bezpečnosti jsou také dohody o volném obchodu a o férovém obchodu. E, v Americe takové dohody e, jsou faktorem stabilizace pro zemědělce a jejich příjmy, e, také vytváří pracovní místa. V mé zemi miliony pracovních míst se, jsou přímo, se, se týkají exportu v zemědělství. A domníváme se, že to podporuje inovaci a že to posiluje zahraniční vztahy. S tím máme určité zkušenosti v rámci dohody NAFTA. Mě překvapilo, jak dobře všechny tři strany této dohody e, si vedou. E, Mexiko, Kanada a Spojené státy všechny zaznamenaly e, navýšení obchodní aktivity a jsou poměrně vyvážené. Je to příležitost pro zemědělce ve všech třech zemích. Nedávno jsme uzavřeli vyjednávání o transpacifickém partnerství. Tady vidíme spoustu příležitostí nejen pro americké zemědělce, e, nejen pro členy TPP, ale potenciálně i pro zemědělce v Evropě, e, které, kteří budou muset uspokojit rozšiřující se střední třídu. Střední třída v Ázii, to je fenomén. Dnes 535 milionů eh, lidí ve střední třídě existuje v Asii a údajně od, by to mohlo vzrůst v nejbližších letech až na 2,7 miliard, což je skvělá příležitost pro zemědělce na celém světě. Domníváme se, že vyjednávání o TPP pro nás byla příležitostí získat potřebnou dynamiku v důležitých rozhovorech, které budeme vést s Evropou o eh, dohodě TTIP. Domníváme se, že tady plynou výhody jak pro USA, tak pro Evropu z dohody TTIP. Uvědomuji si ale, že jsou tu e, určité závažné problémy, velice důležitá rozhodnutí a rozhovory, které se budou muset konat. My e, nazíráme na bezpečnost potravin z jiného úhlu. Tady se diskutuje o principu předběžné opatrnosti, zatímco ve Spojených státech jde o hodnocení založené, založených na riziku, což jsou přístupy, které jsou na pohled rozdílné, ale vlastně mají stejný potenciální výsledek a tím jsou bezpečné potraviny pro spotřebitele. E, uvědomujeme si, že je zapotřebí chránit e, přidanou hodnotu, e, která je často spojena s místem, kde určitá plodina vyrostla, s určitou zeměpisnou oblastí, vy máte eh, zeměpisná označení, která skýtají tuto ochranu přidané hodnoty. U nás máme obchodní eh, známky. Zase jsou to eh, jiné systémy, ale cíl je stejný. A sice poskytnout ochranu přidané hodnotě. Eh, uvědomujeme si, že eh, v sanitárních a fitosanitárních eh, regulacích by měla věda přinášet objektivní standardy, které by byly transparentní a předvídatelné a v mnoha zemích, já jsem teď nedávno přijel z Číny, kde se diskutuje o mnoha problémech ohledně sanitárních a fitosanitárních opatřeních a politických ohledech. To pro nás vytváří určité obtíže že je zjevné, že existují značné rozdíly mezi našimi systémy, ale to klíčové sdělení, které bych vám chtěl dnes předat, je, že podle mého názoru tady nejde o to, abychom vytvořili identické systémy, ale spíše ekvivalentní systémy. Můžeme se dostat eh, do stejného cíle různými cestami, pokud ten cíl bude stejný. A cíl, podle mého názoru, je e, adekvátní e, nabídka jídla po potravin e, vyprodukovaného udržitelným způsobem, tak, aby byla pokryta poptávka spotřebitelů, tedy našich občanů, a také rostoucí poptávka po potravinách v celém světě, jak roste počet obyvatel. My vysoce ceníme evropské produkty v Americe. Už jenom síru a vína se prodá za 5 milionů dolarů v, Evropě, v USA a pokud vejde v platnost platnost TTIP, tak to číslo se rozhodně nesníží. Naopak se spíše zvýší. E, podle současných odhadů e, až za 500 milionů dolarů síru a vína by se prodávalo z Evropy v USA. E, takže tady by došlo k posílení evropského prodeje v USA a e, právě tak e, USA by měly šanci konkurovat na tomto trhu a v konečném důsledku spotřebitel e, se rozhodne sám a já upřímně doufám, že budeme mít příležitost mu při nejmenším poskytnout možnost volby. Jsou to zajímavé diskuze a já jsem si poměrně jistý, že k tomu budete mít mnoho připomínek a komentářů. Já bych vám chtěl pouze říci několik bodů. Jednak americké zemědělství opravdu je rozmanité, opravdu není jednolité a v mnoha případech se vyvíjí do systému, který skýtá příležitosti velkovýrobcům i velice drobným producentům. Za druhé máme vzájemnou odpovědnost, pokud je o globální potravinovou bezpečnost. Tuto odpovědnost musíme naplnit jednak precizovaným zemědělstvím, jednak omezováním odpadu. Tady obchodní dohody hrají zásadní roli. A konečně pokud jde o naše e, vyjednávání, tak já si nedělám iluze o tom, že to bude nějak jednoduché, bude to velice těžké, ale doufám, že pokud budeme odhodláni e, najít e, způsob, jak nutně nevyžadovat jeden od druhého identické systémy, ale ekvivalentní systémy, které nás dovedou do stejného cílu pouze jinými cestami, pak eh, uspějeme naši spotřebitelé z toho budou těžit, eh, uchazeči o pracovní místa z toho budou těžit, právě tak zemědělci z toho budou těžit a vzájemné vztahy mezi EU a USA budou rozhodně posíleny a jak už říkal pan předseda, a tím skončím, jak říkal pan předseda, eh, Není to jen dohoda mezi Evropou a Spojenými státy. Jde tady o to, abychom vyslali signál zbytku světa, Eh, jak vypadá eh, dohoda o vysokých standardech, které musí být zachovány, místo abychom usilovali o nějaký závod ke dnu k nejnižšímu společnému jmenovateli. Eh, a já se nyní velice těším na vaše připomínky a komentáře a velice rád odpovím na co nejvíce otázek, jak jen to bude z časového hlediska možné. Děkuji. Bardzo dziękuję panie sekretarzu. Děkuji. V souladu s tradicí eh, nyní dáme prostor eh, koordinátorům. Potom tam dáme prostor na reakci. Na otázky koordinátorů a potom bychom eh, dali prostor poslancům. Koordinátoři budou mít po dvou minutách, poslanci po minutě. Omlouvám se. To je eh, náš časový prostor. Pan poslanec Dest, eh, koordinátor EPP. Děkuji, pane předsedo, a srdečně děkuji, pane ministře, že jste eh, zavítal mezi nás do Bruselu a, a představil americké zemědělství. A, a postavil se našim otázkám. Mm, Já při cestách do Spojených států jsem zjistil, že eh, jsou tam určitě menší a větší podniky. I eh, ve Spojených státech jsem eh, viděl podnik o deseti kravách. To si u nás nedokážeme ani pořádně představit, ale průměrná velikost americké farmy je desetkrát větší než v Evropě. Je to nějakých 175-180 hektarů. Takže tady máme mezi, velký rozdíl mezi Evropou a USA. V jednom tiskovém prohlášení jsem četl, eh, že v Americe byl schválen zákon, že v příštích pěti letech 956 eh, miliard eh, dolarů čili, se, se bude dávat na zemědělství. Tak to by bylo zajímavé, zjistit, jak se budou vydávat. On to nejsou přímé platby, ale když si to přepočítám na hektar, tak v USA taky je to nějakých 400 eur. A to jsme nad evropským průměrem. K té typu eh, bych eh, velmi stručně řekl za ty dvě minuty. Já jsem eh, příznivce obchodní dohody s Američany, ale ty podmínky musí být správně nastavené, pane ministře, a já si dělám starosti, pane ministře, že když slyším, že na vyjednávání má být eh, zachován systém dovozních licencí, řeknu vám to jasné. Jasně, když eh, bude takovýto systém v obchodní dohodě, tak nemůžu eh, doporučit zemědělcům, aby to, s tím souhlasit. Potom je nám celá ta dohoda k ničemu. Že by tam byly vrchní hranice nebo tonáže, tak to ano, ale i obchod, a to tež pro e, uznávání bioznaček a mm, potom tam mám ještě další věci, ale z časových důvodů vám e, se nezeptám. Dávám to když tak e, písemně. Každopádně děkuji za návštěvu a doufáme, že se nám dostane odpovědi na tyto otázky. Děkuji, pan de Castro, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu ministru Tomu Vilsakovi za to, že poprvé přišel mezi nás do Evropského parlamentu. To je výraz uznání vůči naší instituce. Já jsem si s velkým potěšením vyslechl vaše vystoupení, které osvětlilo řadu aspektů zemědělství USA, které často zde nejsou řešeny, nejsou brány v úvahu. Já v tomto stručném vystoupení se pokusím upozornit na dvě otázky. První se týká samozřejmě dohody TTIP. Tento výbor se vyslovil s kolegem Jimem, Jimem Nicholsonem, jsme vytvořili stanovisko, hlasovali jsme o něm, upozorňujeme tam na příležitosti, které přináší tato dohoda nebo může přinést a také na rizika. Je to jeden bod, na který bych rád upozornil. Mezi USA a EU je jedna třetina světového obchodu. Máme takový stupeň výměny, které překračuje 700 miliard eur ročně už dnes bez TTIP. To znamená, že zde hovoříme z ekonomického a sociálního hlediska o dvou klíčových světových oblastech. A nemyslíte si s ohledem na důležitost našich eh, dvou zemí, relativně, nebo tedy pokud jde o americké spotřebitele, nebyl by vhodný přesnější systém označování, aby se zabránilo tomu, aby američtí spotřebitelé nespotřebovávali produkty, které, o kterých si myslí, že jsou italské, francouzské a přitom jsou vyrobeny na půdě USA. To je bod, který by nás mohl spíše propojit. Ten bod, který se týká geografického označení původu, jak víte, ten je velmi ožehavý. A další věc, pokud je o ty velké novinky, které jste přinesli v poslední reformě Farm Billu, vy jste zrušili systém přímé podpory a máte zde systém ochrany přes eh, různé fondy, pojišťovny a tak dále. Otázka je, jak prožívali američtí zemědělci tuto revoluci, protože i my jsme nedávno provedli reformu společné zemědělské politiky. Za několik let eh, dojde k dalšímu přeskumu. A otázka, jak řešit krize, to je otázka, která se v tomto výboru neustále vrací. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád eh, eh, přivítal pana ministra na výboru mezi námi. Eh, nepochybuji, že si vymíníme názory velmi upřímně. Nedávno jsem se setkal s řadou vašich kongresmenů a senátorů a z těch konverzací ve Washingtonu vyplynulo, že zemědělství nakonec, ať už se hovoří o čemkoliv v rámci TTIPu eh, eh, rozhodujícím bodem eh, úspěchu TTIPu nebo neúspěchu. Jedna z věcí, které vidíme z obou stran v louže je, že pokud nebudou zemědělci, nebudou potraviny a pokud nebudou eh, slušné podmínky, nebudou zemědělci. Takže je to velká výzva a jedna z věcí, které nechci eh, překročit, je, eh, že o potravinářství a zemědělství se opravdu bude vědávat tvrdě v tomto vyjednávání. Máme tady, myslím, situaci na obou stranách a jako pan Des to řekl, já bych byl připraven říci, že všichni máme nějaký sektor, eh, který eh, mm, řešíme a já určitě eh, nebudu chtít, aby v krávě bez tržní produkce mléka a stáda hovězího byla vybita. V Evropě buduje bránit, co to půjde, stejně jako očekávám, že vy budete bránit ty své. Všichni máme své útočné defenzivní pozice, ale Eh, na druhou stranu eh, úspěšná dohoda toho může oběma přinést hodně a e, závěrem, když e, nechci překročit svoji řečnickou domu, e, řeknu, že myslím, že se nám podaří, že se, že se nám může podařit TTIP nastavit správně a byla by to pro nás velká výhoda jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech, ale potrvá to dosáhnout dohody. Nemyslím si, že se to podaří přes noc ale eh, eh, je zřejmé, že tady budou velké procesy, jsou tady velké eh, dezinformace v Evropě ohledně typu a velká opozice bude potřebovat opravdu vyváženou dohodu a o některých těch sporných věcech opravdu bude muset spolu jednat, abychom se nakonec dohodli, o kterých jste se zmínil vy, pan Ropé. Děkuji, pane tajemníku pane ministře, a děkuji vám za laskavá slova o evropských e, e, produktech. Souhlasím e, s vámi, že máme před sebou vážné debaty, ale i jménem liberální strany, vaší sesterské strany tady v Evropě, bych zdůraznil, že je třeba, abychom se dohodli na této zóně volného obchodu. Opravdu po stranách Atlantiku bychom z toho měli velký prospěch. Jsem eh, rád, že američané si eh, váží produktu, zejména z evropského mlékárenského sektoru, ale eh, washingtonský tah vysokých celních kvot, tedy tarifů na zejména a mléko, je tak trochu kontraproduktivní. Je obtížné nespochybnit odhodlanost eh, Ameriky vůči volnému obchodu, když eh, zasáhne evropský mlékárenský průmysl eh, právě dovozem, dovozními cly nebo zvýšenými dovozními cly na mléko a smetanu. Tak bych rád slyšel váš názor k tomuto. Paní poslankyně Senera. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já mám pro vás tři otázky. První. Vy jste říkal, že ve Spojených státech se podporují malé a střední podniky. Konkrétně jste řekl 5, 10, 20 hektarů. Mě by zajímalo, jaký mechanismus používáte pro podporu a ochranu těchto malých hospodářství. Také jste říkal, že jste chtěli nakrmit eh, střední třídu v Asii. Já si myslím, že to tež chce dělat i chtějí dělat i zemědělci v Ázii, takže by mě zajímalo, jakým způsobem, jakým mechanismem toho chcete dosáhnout. A třetí otázka souvisí s jednáními ohledně TIP. Zajímalo by mě, zda máte transparentní debatu se všemi občany a za druhé, vy jste hovořil o odlišnosti zemědělství, o různorodosti a mě by zajímalo, jaké je stanovisko malých a středních podniků k TTIP. Děkuji. Pan poslanec Hojsling. Pane ministře, děkuji za návštěvu. Víte, že v Evropě eh, probíhá velmi kritická diskuse o TTIPu. Eh, jak na straně spotřebitelů, tak zemědělců. Eh, eh, my jsme sami zadali nedávno studii, ze které jasně vyplývá, že americké zemědělství po odbourání cel bude mít prospěch. Eh, vy, eh, vaše, vaše studie ukazují, eh, že to bude 5,5 miliardy eur, Evropa jenom 0,8 miliardy, takže z té typu my toho za stolik nedostaneme, jak obě strany slibují, ale jsou tady principiální otázky, jako například genetická technika. Víte, naše úprava genetické techniky je, vnímáte to jako obchodní záležitost, nebo prostě přijmete, že Evropané se k tomu stavějí jinak jako spotřebitelé? Totež platí o používání hormonů v zemědělství. V Evropě nikoho nepřesvědčíte, že eh, můžeme tady konzumovat americké maso, které bylo eh, ošetřeno hormony. Nebo v současné době máme eh, téma označování klonů a jejich potomků, což my jako Evropský parlament požadujeme velkou většinou. Vnímáte tohle? Byli byste připraveni přijmout nějaké takové evropské požadavky? Říkáte, že se to musí všechno vědecky vyhodnotit a já říkám, že se nejedná jenom o vědeckou debatu, ale také debatu o tom, kolik máme e, úcty k přáním spotřebitelům. Věci vždycky mají dva názory, ale když to spotřebitelé nechtějí, měli bychom to respektovat jako zákondárci. Hovořil jste o označování, to já jenom mohu podpořit, potřebujeme akorát jasnější označování, zejména pokud jde o označení původu tak aby spotřebitelé nakonec měli eh, volbu a zemědělci mohli eh, dávat eh, na trh to, co vyrábějí u sebe doma. Poslední otázka. Transpacifická Atlantic, obchodní dohoda, co jste také zmínil. Na vaší straně ovšem probíhala výrazná debata o tom, jestli to je opravdu výhodné pro všechny. A ta dohoda ještě zdaleka není uzavřena. Jak to tedy vidíte? Bude TTP uzavřena nebo ještě proběhne delší doba, než se vážně pustíte do vyjednávání o TTIPu v zemědělské oblasti? Děkuji, pan poslanec Agnew. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji to, co říkal Jim Nicholson americký eh, ministr zemědělství a, a Mám sedm rychlých věcí, eh, týká se to žího masa. Za prvé, eh, právní jistota. V Británii naše standardy pro výrobce drůbeže je třeba vymáhat zákonem. Liší, v USA se to liší. Tam je to o vyjednávání mezi výrobcem a zákazníkem. Podle tohoto scénáře by bylo docela snadné, aby zpracovatele v Británii podkopávali Eh, britské eh, výrobce a jejich standardy. Další bod, o tom jste hovořil. My v Británii nejsme vůbec přesvědčeni o tom, že americké standardy, pokud jde o zdraví a bezpečnost nebo pohodu zvířat, vůbec nejsou tak dobré i jako v Británii. Mohl byste to komentovat, jestli souhlasíte. Za, prvé, eh, za třetí, používání eh, antibiotik. V intenzivním chovu dobytka se eh, v Americe hodně používají. My je obecně neradi používáme. Můžete se vyjádřit k používání antibiotik. Potom chemikálie. V Británii nepřijímáme uh, že chemická očista jatečních těl je nezbytná, zejména to, že by eh, zemědělci měli udělat dvojí výrobu. Potom eh, eh, vajíčka z volného výběhu u nás se nesmí omývat a musí mít hnědou skořápku. Vy zase říkáte, že musí mít bílou, bílou skořápku a musí si umývat. Kdo vyhraje? potom, když už hovoříme o, e, o odpadu, tak e, skrmujete prasič e, v moučku a potom další bílkoviny mm, živočišného původu, které skrmujete. Jak se stavíte tady k evropské regulaci? Děkuji. Tak teď bychom eh, dali hlas panu ministrovi, aby mohl eh, zareagovat na koordinátory a potom dáme eh, hlas našim jednotlivým poslancům. Well, I appreciate uh, the, the wide range of questions, and I'll já si velice vážím toho, eh, jak široce různorodé byly ty otázky. Já se pokusím zodpovědět co nejlépe. Eh, Nejprve k tomu, Eh, jakým způsobem plynou eh, finanční podpory zemědělcům v Americe, což byla druhá otázka, která mi byla položena. Eh, těch 8 miliard dolarů, které byly zmíněny, jdou do čtyřech hlavních oblastí pomoci, které americká vláda poskytuje. Jedno z toho je vlastně pojištění plodin. To je partnerství mezi vládou a producenty a pojišťovnami podle toho, na jaké úrovni chce, aby zemědělec se zemědělec chce, aby stát platil určitý podíl pojistného. Jestliže dojde ke katastrofě, tak samozřejmě zemědělec dostane platbu, eh, kterou stanovuje jeho pojistka eh, zisk z prodeje těchto pojišťovacích produktů je rozdělen mezi pojišťovny a vládu. Jestliže dojde ke ztrátě eh, pro několik let po sobě z důvodu sucha, tak zase vláda nese určitou odpovědnost za ztrátu společně s pojišťovnami. Eh, cílem tedy je poskytnout dostatečnou ochranu eh, výrobcům tak, aby, neby, aby nebyly zničeny jedním rokem nebo dvěma lety neúrody. E, doplnění e, těchto pojišťovacích programů je takzvaný program e, pokrytí rizika nebo poklesu, rizika poklesu v cenách. To je určitá dodatečná ochrana pro americké zemědělce pro případ, kdyby významně klesly ceny vlivem podmínek na trhu. Tady není zaručen zemědělcům zisk, ale je jim vlastně tímto zaručeno, že mohou pokračovat v činnosti, pokud jsou postiženi závažnými ztrátami, protože poklesly ceny. V nedávné době například v v, při epidemii ptačí chřipky v USA to mělo samozřejmě dopad na ceny e, zrní e, a obilovin a je pravděpodobné, že e, zemědělci budou v rámci těchto programů čerpat určité peníze, protože to je pokles cen, který byl mimo jejich kontrolu, který nemohli předvídat. Eh, to není eh, pokryto tím pojištěním plodin, tady opravdu eh, jsou to události, které jsou přírodní. Další zdroje se eh, uvolňují zemědělcům na podporu konzervace. Máme mnoho eh, takovýchto programů a také v oblasti dobytka s výjimkou eh, drůbeže. Máme program proti katastrofám, jako je sucho nebo bouře nebo další vážné problémy, které vedou k úhynu dobytka. Tady máme program pomoci v případě katastrof který je založen na určitém vzorečku matematickém. E, to jsou tedy hlavní oblasti, kde poskytujeme pomoc, jsou celkem čtyři. Dalších programů je ještě celá řada, ale tady máte takový ten přehled v nejobecnějších rysech. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, tak e, ty jsou, pardon, o zeměpisná označení, to je téma velice důležité pro USA i pro Evropskou unii e, USA zastává ten názor, že určité podmínky, určité identifikátory eh, produktů se stanou obecnými, jsou natolik běžně užívané, že by bylo obtížné pro spotřebitele pochopit význam takového systému. Proto jsme navrhli e, možnost procesu obchodní známky, e, v rámci něhož ten, kdo chce chránit určitý produkt z určité oblasti, e, to může učinit prostřednictvím obchodní známky. Myslím, že například parmezánský sír pokrývá devět různých obchodních značek, což vede k tomu, že lidé v našich obchodech vědí, že když si kupují ten a ten výrobek, eh, pak si ho kupují z Itálie, je to výrobek z Itálie. To je samozřejmě eh, prostor k diskuzi, která se bude konat a je to otázka, kterou nebude úplně lehké rozřešit. Domnívám se nicméně, že pokud na to bude dost času a ochota komunikovat, tak si dovedeme vzájemně vysvětlit, jak můžeme chránit zájmy těch, kdo tvoří přidanou hodnotu, aniž by zemědělci v Evropě nebo ve Spojených státech museli zanechat činnosti. Dále to zazněla otázka, zda zemědělci, nebo jak zemědělci ve Spojených státech reagují na nový zemědělský zákon. Já si myslím, že se k tomu staví pozitivně, vzhledem k tomu, že jsou tam ty pojišťovací programy, programy pro konzervaci a asistence při katastrofách. Eh, tak eh, to bylo implementováno všechno během jednoho roku, to byla jedna z nejlepších implementací a myslím si, že výrobci jsou většinou potěšení. Eh, pak máme ještě další ochranné programy, kde skýtáme ochranu přímým výrobcům, kde se mohou pojistit proti klesajícím nákladům a cenám. Ten rozdíl mezi tím, co dostanou za práci a co e, platí za krmivo, když poklesne na určitou úroveň, tak jsou potom způsobilí. E, zda jsou, e, zda z toho mají výrobci radost nebo ne, to je otázka, protože jsou tu určité rozdíly mezi cenami krmiv, které nebyly zohledněny při práci v kongresu, takže tady jsou určité nejasnosti, ale jinak si myslím, že celkově jsou zemědělci spokojeni s těmi reformami, které proběhly. Pokud jde o obchod, je zapotřebí říci, že zemědělství se vždycky řeší jako jako poslední ve všech obchodních dohodách. Tak tomu bylo i v dohodě TPP, která byla nedávno uzavřena. Tam to byla poslední kapitola, o které se ještě diskutovalo, než jsme se domluvili a já očekávám, že vzhledem k problémům u TTIPu eh, to budeme také ještě dlouho debatovat o určitých otázkách zemědělství. Částečně e, je to proto, e, kolik je vlastně kultury v zemědělství. Nejde tady pouze o výrobu produktu, jde tady o něco, co je velmi vlastní lidem v té které zemi, e, co je základní a důležité pro každý region. Lidé mají vazby k tomu, co pěstují a co chovají. Jsou to osobní vazby, osobní vztahy. A pro nás v USA, pokud jde o zemědělství a obchod, eh, existuje určitá výzva spočívající v tom, že zemědělství nemá dostatečnou politickou sílu na to, aby prosadilo dohodu. Nicméně má dost síly na to, aby zastavilo, zablokovalo dohodu. Takže pokud se zemědělství nevěnuje dostatečná pozornost eh, v obchodní dohodě, eh, pak velice často je těžké tu dohodu dotáhnout do konce. Eh, například, kdybychom eh, se snažili o dohodu TTIP, která by nepokrývala zemědělství, za které by bylo zemědělství vyňato, protože by se tam nedalo dojít k dohodě, pak je velice dobře možné, že taková dohoda by nezískala v kongresu dostatečnou podporu při současném složení kongresu. Eh, proto je pro nás velice důležité se prokousat těmi obtížnými tématy. Mě udělala radost ta poznámka ohledně toho, že Jestliže eh, zemědělci eh, budou existovat, pak nebudeme mít co jíst. To se dá říct i jinak, že kromě těch, kdo jsou zemědělci v tomto sále nebo v jakémkoliv jiném sále, tak ostatní eh, na vás delegují odpovědnost za nakrmení našich rodin. A já si myslím, že si to často ani neuvědomujeme. Já jsem chtěl být právník, když jsem byl malý, má žena chtěla být učitelka, naše sny se eh, naplnily, mé děti také mají své sny o práci na mezinárodní scéně a odpovědnost za nakrmení našich rodin jsme delegovali někam ven na poměrně malý počet eh, lidí. A přitom těmto lidem se nedostává pozornosti, nedostává se jim patřičného uznání, alespoň v mé zemi. A přitom, přinejmenším v mé zemi, e, cena potravin je taková, že jde o poměrně malou e, část e, celkových výdajů, které lidi v Americe mají ze svého platu. Takže při nejmenším u chudých lidí tito lidé mají značné příležitosti prostřednictvím programu pro potravinovou asistenci. Ani to si dostatečně neuvědomujeme a myslím, že bychom měli. Pak je tu celá řada problémů, které se týkají výrobků z USA eh, a které využívají různé metody. A já chápu, že někdo nechce eh, hovězí s hormony, eh, někdo nechce určité postupy, které se používají u drůbeže v USA. Naše pozice je, a já nečekám, že se mnou budete souhlasit, ale naše pozice je taková, že eh, spotřebitelé jsou chytří, spotřebitelé vědí, co chtějí a umí se sami správně rozhodnout. Upřímně řečeno, pokud je trh volný a já se snažím prodávat něco, co nikdo v Evropské unii nechce kupovat, v takovém případě udělám jednu ze dvou věcí. Buď se to přestanu snažit prodávat, anebo změním svůj produkt. To je evoluce na volném trhu. Takže my eh, uvažujeme spíše tak, že je lepší, když se rozhoduje spotřebitel, než když za něj rozhoduje vláda. Žádá si to určitou úroveň transparentnosti, určitou úroveň poskytování informací spotřebitelům, aby se mohli informa- informovaně rozhodnout. Eh, to je další předmět diskuzí, eh, jak to má vypadat, jakým způsobem máme dostatečně informovat spotřebitele, aby se mohli rozhodnout a tak dále. Otázka másla. Tady došlo k 150% nárůstu dovozu do eh, USA. Eh, v rámci eh, VTO jsme stanovili určitou určité clo, které je mnohem nižší, než jak to stanovuje VTO. Vyprší to 31. prosince letošního roku a bylo to opatření, které mělo za cíl zareagovat na uh, něco, co jsme vnímali jako významný nárůst dovozu. A já si vážím toho, že se o to zajímáte. Hovořil o tom se mnou komisař Hogan několikrát a já jsem mu vysvětloval, že je to omezené jak časově, tak co do rozsahu působnosti. Pak jste se ptali na to, jak pomáháme malým a středním výrobcům. My máme eh, program, který eh, poskytuje asistenci buď dlouhodobě eh, až 50 tisíci dolarovými úvěry malým podnikům, pak máme konzervační program Tunnel House, což jsou vlastně dočasné skleníkové, eh, skleníková zařízení. Potom eh, poskytujeme eh, asistenci při naceňování, zejména plodin, což umožňuje drobným výrobcům pochopit, jak nejlépe nacenit svůj výrobek. Dále podporujeme určitá združení, která lokálně nebo regionálně produkují potraviny a vytváříme tímto programem Food Health také příležitosti dodávat jídlo do škol škol. Udělili jsme 220 eh, grantů zhruba za 6,5 milionů eh, různým školám a eh, tím šíříme povědomí o tom, kde se co pěstuje a e, vytváří se potom smlouvy na nákup. To všechno na podporu e, lokálních výrobců, kteří jsou malí a má to za cíl vytvořit nový jiný trh. Realita je taková, že malí výrobci to budou mít vždycky těžké na trhu založeném na komoditách, protože trh založený na komoditách odměňuje e, technologii a efektivitu. A my to vidíme tak, že pokud vytvoříme proces, jehož prostřednictvím mohou malí výrobci navazat osobní vztahy se svými zákazníky, zákazníky, e, tak tito zákazníci budou možná ochotní zaplatit o pár dolarů víc e, za to, že budou vědět, odkud to jídlo pochází, od koho. A tady vlastně vytváříme tržní příležitosti k tomu, aby toto mohlo nastat a podporujeme tak e, rozmanitost amerického zemědělství. Pokud jde o náš názor na TPP a azijskou střední třídu, tak já bych chtěl upozornit na to, že obecně bude existovat obrovská poptávka po potravinách. E, už nyní tak tak stíháme produkovat dostatek jídla a e, nenutně stíháme produkovat dostatek bílkovin, e, které bude chtít konzumovat azijská střední třída. Takže nebude to nutně na úkor azijských zemědělců. Já jsem byl minulý týden v Číně a Čína každý rok vlastně vyhání 10 milionů zemědělců ze své půdy. Já nevím, jak to dělají, proč to dělají, zdá se to jako obrovský problém, ale oni si uvědomují, že jejich zemědělství v tuto chvíli e, není schopno adekvátně naplnit potřeby populace. A populace bude samozřejmě růst. Podobný hovor jsme vedli s našimi přáteli ve Větnamu a v Malajzii a v Koreji a Japonsku. Ti všichni si uvědomují, před jakým problémem stojíme. A klíčové tady je, že tady vzniká obrovský velké množství příležitostí v zemědělství, které ne, nutně nebude hrou s nulovým součtem. Když já budu prodávat do Asie, tak to nebude nutně na úkor evropských výrobců. Já si myslím, že tady je dost podnikatelských příležitostí pro nás všechny. Eh, a určitě v dohledné budoucnosti to tak bude, eh, pokud jde o bílkoviny, protože tady dochází k obrovskému nárůstu poptávky a zároveň s tím, co se toto děje, eh, se bude měnit klima a bude se měnit to, kolik se čeho pěstuje, eh, jak rychle se to pěstuje, budou se měnit sezóny. Například v mé zemi, tam, kde se pěstuje kukuřice, se za 40 let nebude dát pěstovat kukuřice, bude se muset pěstovat něco jiného. A my už předvídáme eh, tento posun eh, způsobený klimatem a proto se snažíme poskytovat zemědělcům strategie pro přizpůsobení. Eh, pak jste se ptali na transparentnost v obchodních dohodách. Já nemůžu hovořit o žádné jiné zemi než USA, ale my jsme nedávno eh, schválili zákon o podpoře obchodu, který vyžaduje, aby každá obchodní dohoda, kterou naše administrativa vyjedná, Eh, musela být zveřejněna na webových stránkách, aby si ji mohl každý přečíst. A eh, je tam dlouhá časová lhůta mezi tímto zveřejněním na webu a eh, dobou, kdy kongres se rozhoduje o této dohodě. Realita je taková, že se diskutuje dlouho o těchto dohodách, protože jsou komplikované. TTIP má tisíc stránek, jsou tam ustanovení, výpočty, metody eh, určování dopadů eh, po 5, 10, 15, 20 letech. Takže transparentnost tu bude. Při nejmenším v USA každý přesně uvidí, o čem se vyjednává a každý bude mít čas se rozhodnout, eh, co z toho plyne pro něj a jeho sektor. Nyní bych chtěl ještě shrnout několik dalších otázek. Ptali jste se také na eh, mikrobiální rezistenci. Eh, to je velice důležité téma. My v současnosti vyvíjíme systém, který výrazně sníží eh, úroveň využívání antibiotik u dobytka. Spolupracujeme s veterináři a snažíme se nevyužívat antibiotika jakožto e, prostřed, jakožto růstový prostředek, ale pouze pro e, léčení nemocí. Provádíme výzkum e, toho, jak se tato rezistence vyvíjí a ve spolupráci s veterináři i humánními lékaři se snažíme o jednotný zdravotnický přístup. Uvědomujeme si, že je to problém a snažíme se ho agresivně řešit. Prezident podepsal výkonný příkaz k tomu, aby různá ministerstva spolupracovala. My tedy spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví a dalšími. Pak jste se ptali na GMO hormony a zeměpisná označení v souvislosti s dohodou TTIP a zda existuje nějaký způsob, jak vyřešit rozdíly, které jsou mezi námi a vámi. Já vám nebudu říkat, že to bude lehké. Nebude. Bude to velice těžké a bude si to žádat čas, bude si to žádat odhodlání, ochotu snažit se dospět k proveditelnému řešení. Bude to eh, vyžadovat správné pochopení toho, jaké jsou jednotlivé systémy, jaké jsou jejich cíle a bude si to žádat také trošku kreativity aby se nám podařilo vypracovat systém, který bude fungovat, protože v konečném důsledku právě naše historie a naše zkušenost nás učí, že tyto dohody nevedou nutně k tomu, že jedna země těží z dohody na úkor jiné země. Není tomu tak v NAFTA, neočekáváme to ani u TTIP, protože pokud by to tak mělo být, pak ta dohoda selhala obchodní dohoda eh, má být taková, kde každý má příležitost eh, efektivně prosperovat, spotřebitelé mají získat skvělý výběr, rozmanitost, variace, nižší náklady, nižší výdaje. A všichni potom eh, můžeme inovativním a kreativním způsobem vylepšovat situaci. To jsou výhody plynoucí z obchodních dohod. A my u TTIP neočekáváme nic menšího než právě toto. My právě debatujeme o označování ve Spojených státech A e, já navrhuji, e, abychom jaksi rozlišovali do e, rozhovory z 20. století a z 21. století, pokud je o označování. V mé zemi je mnoho mladých lidí, kteří mají smartfony a nové technologie a velice široce je využívají. A tady máme příležitost využívat rozšířené čárové kódy, QR kódy a tak dále a jejich prostřednictvím poskytovat spoustu informací spotřebitelům, aby se mohli informovaně rozhodnout. Ale ne způsobem, který by případně vysílal špatný signál ohledně eh, důvěryhodnosti a bezpečnosti určitého produktu. My se domníváme, že GMO představují zdravotní riziko, možná, že tady se mnou někteří nesouhlasíte, ale naše věda mluví jasně. A v takovém případě musíme najít způsob, jak spotřebitele informovat eh, o eh, těchto faktech, eh, ale tak, abychom nevzbudili nedůvěru k, bezpečnosti toho produktu. My máme určité označení a pokud pokud máte tradiční označení, tak to jsou informace o nutričních hodnotách a tak dále. Takové informace spotřebitelé chtějí, my je musíme uvádět, ale tak, aby to lidi neodrazovalo od koupě tohoto produktu, pouze tak, aby se mohli informovaně rozhodnout. Já si myslím, že dokážeme vyvinout takový systém označení, to bude určitě další předmět k diskuzi. Takové označování, aby se lidé mohli zkrátka poučeně rozhodnout. Já vím, že mám málo času, ještě se pouze zmíním o BSE. My si uvědomujeme problémy spojené s tím, čím se krmí dobytek. Tady jsme postupovali poměrně agresivně. Snažíme se zabraňovat špatným krmivům pro dobytek, které zvyšují riziko BSE. My znovu otevíráme trh s hovězím masem s určitými zeměmi a e, otázky definic jsou tady důležité. Podle mého názoru ale ne nutně jsou neřešitelné nenutně jsou neřešitelné. E, pokud jde o ta vajíčka z volného chovu, musí existovat způsob, jak to vyřešit. E, pokud někdo chce, a tak, aby kdo chce hnědá vejce, měl hnědá vejce, a kdo chce bílá, měl bílá. To musí existovat způsob, jak toto zařídit. Tím jsme ukončili první část a přistoupíme k dalším otázkám kolegů poslanců. Prosím, máte minutu. Prosím, abyste se vyvarovali opakování. a různých eh, zdvořilostních formulací, prosím, držte se opravdu toho minima. Pan poslanec Dorfman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za eh, čas, který nám věnujete. Eh, jednu konkrétní otázku k tématu TTIPu, a sice k úpravě SPS. Vy jste jako mm, už dříve měli problémy ve Spojených státech vnímat Eh, Evropskou unii jako celek a v úpravách nebo v regulaci SPS EU eh, eh, e vnímáte i jako by to bylo jenom spojení 28 států, zatímco v oblasti potravinové bezpečnosti tady máme i jednotnou úpravu všech eh, směrnic a eh, nařízení. Eh, ve Spojených státech máte také implementaci nebo odpovědnost za ní v rukou jednotlivých států, stejně jako v Evropě. Čili v oblasti SPS mm, je ten podobný vztah. Jak to vnímáte? Myslíte si, že v rámci typu by, mohlo přijít, by mohla přijít nějaká efektivnější úprava tohoto eh, pro Evropu jako eh, celek i pro Spojené státy jako celek. Děkuji. Pan poslanec Erdos. Európai gazdák eh, számára az védett. Děkuji, pan ministře. Myslím si, že Hlavní eh, trhy, které by bylo možné otevřít, je, eh, jsou chráněné eh, produkty. Jak si myslíte, že bude možné zachycovat falešné produkty, padělané produkty? Mohli jste nám říct něco k tomu? Druhá otázka. Pokud je o Maďarsko a, a, a arbitráž, tak my se obáváme drůbeže ošetřované chlorem nebo geneticky modifikovaných organismů. Představme si, že eh, by je Maďarsko nedovol na trh, ale budeme, a bojíme se, že budeme hm, moci eh, platit pokuty, aby se tomu chtěl zabránit. Pan Andrew. No, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaše slova. Já jsem si uvědomil, jaký je velký rozdíl mezi tím přístupem, který vy prezentujete a který máme my zde v Evropské unii. Já bych se vyjádřil k TTIP, k jedné konkrétní otázce. Jedenácté kolo jednání z října bylo konečně poznamenáno otázkou tarifní a zemědělci konečně budou mít možnost eh, využít tohoto tarifního odlehčení, pokud eh, budou přijata i netarifní opatření. A to je zásadní, jde o to, aby se uznala ochrana geografických označení původu. Vy jste se o tom zmínil a pro nás je to zásadní, aby byla přijata dohoda a mě by zajímalo, jaké přesné problémy tato zeměpisná označení původu působí v současné době ve Spojených státech. Děkuji, paní poslankyně Aranz Garcia. Ano, děkuji za to, že jste přišel. Mám pro vás dvě otázky. První. Nemyslíte si, že by bylo užitečné, aby se Evropa aby Evropa vytvořila veřejnou legislativu, stejně jako je americký zákon o ochraně potravin, protože my nemáme veřejnou legislativu v této oblasti, máme pouze eh, dobrovolné a privátní normy. A druhá otázka, nemyslíte si, že by bylo dobré, aby USA udělali určité gesto vůči Evropské unii a přímo uznali geografická označení původu, protože to by byl jediný způsob, jak společná zemědělská politika by mohla být skutečně zasazena do této dohody TTIP. Protože Piemonte se vyrábí eh, v Itálii a nemusí se hájit. Totež se děje s vínem z Cherezu nebo z Malagy a s dalšími produkty. Například bremská piva, která se vyrábějí v Německu. Není třeba žádným způsobem hájit. Děkuji. Pan poslanec Kortich. Děkuji. Vítám pane Vilsaku. Já jsem z Irska, takže mám dvě otázky. Určitě vás nepřekvapí, že se obě týkají hovězího. První se týká jednání TTIP. USA má 45 tisíc tun kvotu mimo tarif, pokud jde o hovězí. Co byste chtěli vy? Jaké číslo byste si představovali, pokud jde o dovoz amerického vězího po eh, vstupu TTIP v platnost? V Irsku jsme se velmi těšili na to svého času, že se americké trhy otevřou irskému hovězímu a tehdy se odhadlo, že se bude jednat asi o výměnu ve výši 100 000 eur, ale v prvním roce to bylo jen ve výši 194 tisíce. Proč si myslíte, že to číslo je tak nízké a myslíte si, že se to nějakým způsobem zvýší a co by se muselo změnit, aby se toto číslo zvýšilo podstatným způsobem? Paní poslankyně Miller. Pane ministře, já jsem eh, z malého horského regionu, eh, který má důležité produkty a eh, chráněné zeměpisné poznačení původu, pokud jde o síry. Naši zemědělci, naši drobní hospodáři budou patřit k těm, kteří prohrají díky typu z rozhovoru eh, s komisařkou pro obchod jsme slyšeli, že ze strany USA není žádný pohyb eh, směrem k tomuto typu zemědělství nebo v oblasti zemědělství. A vy jste to zatím zatím mal eh, řekl, pokud jde o klonování. V Evropě eh, tato technika není žádoucí a já bych eh, ráda slyšela od vás, jestli označujete své potraviny, jestli se to dá poznat, anebo jestli je to jenom v nějakých knihách o chovu, tedy v protokolech o chovu. A kolik zemědělců u vás hospodaří ekologicky? Kolik máte biopodniků? A hraje to nějakou velkou roli u vás, protože u nás eh, se pořád hovoří jenom o blahobytu zvířat, chceme eh, stále větší ochranu eh, k zvířat a to je tak trochu, se obávám, v rozporu s vyjednáváním o TTIPu. Děkuji, pan Hajtema. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pan ministře, že jste přišel mezi nás. Mě by velice zajímal ten zákon o zemědělství váš. A říkám si, eh, z jakého důvodu jste eh, změnili eh, svoji politiku v této oblasti a jak to ovlivňuje váš rozpočet. Dáte také více peněz na výzkum a inovace, nejenom například na to přesné zemědělství, ale také o, na lepší informace o kvalitě půdy a tak dále. A jaké obtížné oblasti byste měli v oblasti TPP a jaká ponaučení si z toho můžeme vzít eh, pro TTIP? Děkuji, paní poslankyně Šajer. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, řekla, pan ministře, že u vás vidím ten správný přístup. Když jsem, si, když jsem šla sem, věděla jsem to kriticky, v Nizozemsku máme samozřejmě kritické eh, sektory, eh, jako je zemědělství, eh, tedy ovoce a zelenina, a chov vepřů a drůbeže. A vidím, že vám jde také o budoucnost rodinných podniků ve Spojených státech i v Evropě. To jsem slyšela tady. Tak to není v Ázii nebo v Číně. A mám na vás tedy konkrétní otázku, a to je to nejdůležitější tady po těch velkých akcích zemědělců a jejich rodin v Bruselu jak se postavíme k právo na sebeurčení a, a k, tom, k té e, cestě produktu e, z statku na stůl. E, ono jde v typu v zásadě o toto, myslím si, že je to principiální otázka. Jak se k tomu postavíme? Děkuji, pan Tarabala, minutu. Děkuji, pane předseda. Pane ministře, je nás 7 miliard, v roce 2050 nás bude v roce 2050, takže ta politika výměny a geneticky modifikované organismy to nevyřeší. Potřebujeme tedy nový přístup. Producenti trpí čím dál více. Já vítám pragmatismus Spojených států a když vidím ten váš farm byl a řízení rizik a ochranu producentů, vaše pomoc, potravinová pomoc eh, ve výši miliard. U vás je to sociální pomoc, takže je to v Greenboxu VTO. Ale já se hodně bojím eh, TTIP. Vy sám jste říkal, že zemědělství je posledním poslední skupinou. To znamená, že je to proměna, která bude reagovat na všechno ostatní. Já mám otázku k ověz, hovězímu. Vy jste říkal, že bychom měli mít ekvivalentní systémy. Co to znamená? Budeme navzájem uznávat své normy, to by pro nás bylo nebezpečné. A nebo zda svěříme expertní skupině zblížení těchto norm, což eh, není demokratické. S tím budete jistě souhlasit. Pan poslanec Kaputo. Ano, děkuji, pane předsedo. Především zde vítám pana ministra. Je to opravdu velká čest pro náš výbor, že vás zde můžeme dnes přivítat. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která už zde trošičku zazněla, ale já bych to chtěl ještě upřesnit. Vy jste se zmínil o tom, že není možné mít dva stejné trhy, že musíme se snažit vytvořit dva ekvivalentní systémy a týká se to i dalších eh, důležitých otázek, jako například obezřetnostního principu v Evropě a přístupu potvrzování rizika v USA. Pak je zde otázka zeměpisného označování. Wall Street Journal před nějakou dobou říkal, co je američtějšího než sír parmezán. Já si myslím, že právě tato věta jasně vystěhuje rozdíl přístupu v USA a v Evropě. Já jsem se chtěl zeptat na následující věc. Vy jste v tom svém vystoupení zdůraznil potřebu ekvivalentnosti. Značka genetické označení původu. Proč by zde neměla být automatická položka, automatické uznání těch zeměpisných označení původu jako značku v Americe? Pan poslanec Kužmiuk. Není tady, takže pan poslanec Bogovič, paní poslankyně Bogovič, pan poslanec Bogovič. Děkuji. Já vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel, pane ministře. Hovořil jste o velkých rozdílech eh, mezi zemědělstvím v USA a také v Evropě. Já vidím eh, rozdíl především v dimenzích. V Evropě jsou mnohem menší zemědělské podniky, desetkrát, dvacetkrát menší, potom technologie ve Spojených státech, GMO, pesticidy, chemikálie, to vše je povoleno. Prostě je tam jiný přístup. V Evropské unii jsme zaměřeni především na ozeleňování, o rozvoj zemědělských oblastí, zatímco americké zemědělství je zaměřeno spíše na trh zachází se, nebo zasahuje se do toho více, když jsou zde nějaké problémy na trhu a tak podobně, nebo když dochází k nějakým velkým nehodám nebo katastrofám, přírodním katastrofám. Podle vás, myslíte si, že najdeme nějaké kontaktní body, abychom mohli přinést odpovědi evropským spotřebitelům, protože více než 14 milionů podniků věnuje pozornost dohodě TTIP, ale také naše spotřebitelé a těch je víc než půl miliardy. Myslím si, že bude velmi obtížné najít společnou řeč, protože je zde celá řada problémů. Pan posel Hojbuš. Pan poslanec Hojbuš, paní poslankyně Hojbuš. Děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Já bych měla i jednu otázku k novým technikám chovu mezi Evropskou komisí a vaším ministerstvem a zástupci eh, geneticko-technického průmyslu eh, proběhlo setkání a já bych chtěla vědět, do jaké míry chcete vyhovět eh, průmyslu ty, a přání průmyslu neregulovat ty nové technologie. Nový Zéland to chce regulovat stejně jako geneticky modifikované organismy. Co plánujete u vás? Vy jste hovořil o tom, že eh, spotřebitelé jsou chytří a měli by si eh, být schopni volit sami. Informace ve Spojených státech, pokud i já jsem dobře informována, ale jsou eh, takové, že tedy se to neoznačuje ta granetová technika. My si myslíme, že je třeba to ještě trošku ošetřit. A potom jste říkal, že biopodniky rostou ve Spojených státech. Hovořil jste také o nárůstu GMO. Jak chcete eh, chránit biopodniky před křížením s těmi geneticky modifikovanými organismy. Nebo potom, když k nám přinášejí, přicházejí bioprodukty eh, z USA, eh, považovat, máme je považovat za znečištěné, protože máme nulovou toleranci. Tak poslankyně Petir. Děkuji, pane předsedo. Vybrinete o právima i zdravlju. Pane ministře, jsem si jistá, že vám leží na srdci zdraví vašich spotřebitelů a také jejich práva, stejně jako nám zde v Evropské unii. Zde jsme ovšem viděli, že máme různé přístupy a různé normy. Slyšeli jsme také, že je zde celá řada otázek, které zatím ještě nejsou dořešeny. Americká spíše liberální jurisdikce toleruje přítomnost GMO v potravinách bez jakéhokoliv označování a to je podle nás nebezpečí pro naše spotřebitele, kteří chtějí vědět, co jedí. A mě by zajímalo, zda v tomto smyslu chcete zajistit určité změny, provést právní změny a označovat produkty, které obsahují geneticky modifikované organismy. Pokud jde o hormony v hovězí mase, jak to s nimi vypadá, budete informovat vaše spotřebitele o tom, proč je nutno vyvážet, nebo tedy zakázáno vyvážet tyto produkty do EU. Říká se zde, proč Evropa, nebo že Evropa nemá dobré důvody k tomu, že chce zakázat tyto produkty. Já si myslím, že tomu tak není a chci vědět, jestli o tom budete informovat své spolu občany. Děkuji. Bylo velmi zajímavé si vás vyslechnout. Vy jste se zaměřil na neidentické a ekvivalentní záležitosti. Myslíte si, že chlor v masových produktech je ekvivalentem v masu bez chloru? Myslíte si, že potraviny GMO jsou ekvivalentem potraviny z GMO? Protože jste zodpovědní za krmení našich rodin. Když projde TTIP, tak delegujeme tuto zodpovědnost na Walmart a těm podobným, kterým na nás vůbec nezáleží. To jste říkal už na úvodu, říkáte, eh, že to se vám na Evropě líbí. Konečně hovoříte o volbě spotřebitelů. Pokud eh, jsou spotřebitele v oblasti, kde si vyberou eh, vládu, která nechce uplatňovat GMO. Co si o tom myslíte? Protože v roce 2005 eh, jste hlasovali pro legislativu, která zakázala používání eh, GMO v jedné oblasti. Těším se na vaše odpovědi. Pan poslanec Jar. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám, pane ministře, eh, za příležitost s vámi z debatu. Eh, já se nejdřív zeptám a, a potom udělám takovou poznámku. Otázka a přímo. Vy jste tady hovořil o celé řadě těch nepřekročitelných prahů z pohledu Evropské unie. Jaké nepřekročitelné prahy máte vy? Co jsou pro vás nepomenutelné zájmy z hlediska Spojených států? Potom k mé připomínce. V našem regionu už z regionu se do Iowa Falls někdo vystěhoval před 15 lety, pravidelně tam jezdím, tak jsem tam poznal tu oblast a, a viděl jsem tam dvě zajímavé věci. Za prvé velice e, pragmatický e, způsob e, podnikání amerických zemědělců, to mě určitě na mě imponovalo. A potom eh, síla zemědělské asociace v Isle of Walls. O tom si také tady můžeme ještě nechat zdát tady v Evropské unii. Pan poslanec Ek. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře. Tak můžu? Výborně. Takže děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane ministře, eh, za to, že jste mezi nás dnes přijel. Tady v Evropě máme eh, vysoký úroveň ochrany eh, zvířat a já eh, říkám, že, nebo čekám, že ty standardy se budou stále zlepšovat, protože v Evropě nám nejde jenom o kvalitu a bezpečnost potravin, ale také stále více o způsob výroby potravin. Spousta lidí nechce produkty vycházející z mučení zvířat. Vysoké standardy Eh, samozřejmě eh, mají negativní dopad na eh, cenu výroby, takže země, evropští zemědělci mají konkurenční nevýhodu. Já jim docela dobře rozumím, když říkají, že mají pochyby o TTIPu, protože nakonec bude rozhodovat cena, nižší cena. Nemyslím si, že spotřebitelé jsou dostatečně daleko zrací ohledně tohoto. To Eh, co si myslíte o tom, jestli byste přejali evropské eh, standardy ochrany půdy třeba a zemědělství? Možná, že by to eh, zmírnilo obavy lidí tady z té typu. A pomohlo by vám to. Děkuji, pan poslanec Sejmovič. Děkuji vám, pan ministře, že jste mezi nás přišel nám tuto příležitost k debatě. Mám dvě otázky, které se týkají ty typu. Za prvé, eh, TTIP eh, není jenom o mezi eh, státy a mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Jde také o to získat veřejné mínění ve prospěch toho, co se má dohodnout. Co bude nejtěžší pro veřejné mínění, pro veřejné mínění ve Spojených státech, aby se vzdalo a za druhé, aby to přijalo? A druhá otázka. V Evropské unii víme docela dobře o eh, nebezpečích antimikrobiální rezistence a tak trochu se obáváme eh, extenzivního používání antibiotik v eh, masové ve Spojených státech. Rád bych slyšel, jak byste se postavil k tomuto, k těmto obavám, abyste byste řešil tento problém. Děkuji, paní poslankyně Ribeiro. Děkuji vám, pane předsedo. Esta, esta, esta casa é um bom sinal dos tratamentos das relações transatlânticas. Para mim é muito especial. Je to dobrý, dobré znamení pro vztahy mezi EU a USA. Já jsem z Azoru, takže je to pro mě důležité vztahy mezi USA a Evropou, protože jsem tak na půl cesty. Pokud máme problém se zeměpisným označením původu, tak vás musím upozornit, že my v parlamentu tady TTIP neschválíme. A proto se vás chci zeptat. Vy jste se zmínil o paralelní akci. Říkal jste, že je třeba vést paralelní akci. O co se jedná? Jaká by měla být tato paralelní akce, paralelní působení, pokud jde o zeměpisné označení původu? Bude to v rámci TTIP nebo jinde a zasáhne do toho FDA? A pokud je o označení původu, to je pro nás také důležité pro Portugalsko. Porto nebo víno z Madeiry. I zde plánujete nějaké paralelní akce? Děkuji. Mám dvě otázky. Na jedné straně vaše nová zemědělská politika a také odhodlání vaší země vyjednávat určité obchodní dohody Musíme si položit otázku, zda Marrakešská dohoda, pokud o VTO, platí nebo ne. To je první otázka. Druhá otázka. Za rok budete mít zvoleného prezidenta a prezidenta, který bude ještě vykonávat úřad. Myslíte si, že TTIP dokončíme ještě před volbami? Nebo co si myslíte o výsledcích, pokud ta dohoda nebude podepsána? Je možné, že by došlo ke zrevidování podmínek pro vyjednávání. Posel Vočovský. Děkuji, pan Kožovský. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych se dotknout věci, eh, které už se dotkly předřečníci, mimo jiné paní poslankyně Petr. Týká se to GMO. V Evropské unii Eh, postupně eh, změňujeme přístup k GMO. Stále eh, restriktivnější se k tomu stavíme, stavíme a obezřetněji se stavíme k možnostem zákazu a mm, GMO v jednotlivých členských státech. Ve Spojených státech je prostě jiná politika v této oblasti. A já bych se chtěl zeptat, jak eh, se v americké politice zohledňuje nebo nezohledňuje nezohledňují stále silnější hlasy vědců i amerických vědců, protože my je také čteme, měli jsme tady konference v parlamentu o tomto tématu. Hledně toho, že jsou tady poměrně vážná ohrožení, které se týkají používání GMO. A tak trochu eh, to eh, komplikuje, nebo dokonce hodně to komplikuje obchodní dohodu. Děkuji, pan Kalinovský. Děkuji, pane ministře. Eh, velice slušnou otázku. Kdy budou vydány nové předpisy, díky nímž, mimo jiné Polsko bude zařazeno na seznam členských států, které mohou exportovat na eh, trh eh, Spojených států, mimo jiné jablka. Už to mělo být publikováno letos a Kdy se toho tedy dočkáme? Tak možná ještě já bych se zeptal, co považujete za malý zemědělský podnik? A, a jak moc vám ubíhá zemědělská půda za posledních deset let nebo nějaké takové období? Do jaké míry a tady je samozřejmě jde o GMO, ale také o debaty o, o uznávání standardů, těch, které jsou vědecky podložené. Protože eh, pokud eh, spojíme spojíme svoji obchodní výměnu nejenom mezi Unii a státy, ale v světovém rozměru, a to si vyžádá takový nový přístup. A v neposlední řadě, co je nejobtížnější na, eh, na a tedy zemědělské problematice eh, v TTIP? Pan předseda se vypnul. Jeho mikrofon. Well, there have uh, obviously been uh, tak eh, to byla celá řada otázek. Já se vina snažím eh, co nejrychleji odpovědět na všechny. Některé z nich eh, se dotýkaly velice důležitých témat. První otázka zněla, proč nutně nepovažujeme Evropskou unii za jeden blok v otázce SPS například. A to z jednoho velice prostého důvodu. Nejlepší příklad eh, je situace s ptačí chřipkou. Eh, podle našeho názoru, když se ptačí chřipka dostala do USA, bylo postiženo 21 států. To znamená, že 29 států nemělo žádný problém s výrobou drůbeže. Kdybychom eh, zacházeli s Evropskou unii jako jediným blokem, tak pokud by jedna země měla problém, pak všechny ostatní země by nutně trpěly následky tohoto problému. A podle našeho uvažování to není fér k těm, kdo žádné problémy nemají, kdo nebyli postiženi určitou chorobou a podobně. A proto eh, máme určitý eh, standardní proces. Právě teď eh, probíhá u hovězího masa s Irskem, Nizozemskem a Litvou. Tam se jedná o znovu otevření trhu s hovězím. Takže ten proces je opravdu nastavený tak, aby chránil před jakýsi jed, jednorázovými plošnými následky důsledky, například v případu určité choroby. To je podle mého názoru e, fair přístup. Já si myslím, že e, stát Virginie e, by neměl mít zákaz exportu, protože se něco děje v Ajově, která je tisíce mil daleko. Tak to je ten důvod. Pak tu padla otázka na TRQ, a na to, jaká úroveň irského hovězího je správná. Eh, jaká úroveň amerického vězího je správná. My máme určité eh, obavy ohledně současného stavu TRQ. Vzpomeňte si, že to bylo zavedeno eh, v reakci na rozhodnutí VTO vlastně formou sankcí, které mohly být uvaleny. A ta myšlenka byla taková, že jsme poskytli svým způsobem příležitost využít TRQ jakožto způsob kompenzace ztrát na trhu s hovězím masem. Pak se stalo to, že eh, spousta zemí z Evropské unie si mohla ukousnout vlastně kus z té eh, a to až do bodu, kdy nebylo možné plnit dohodu s USA uzavřenou někdy před sedmi lety. Takže v podstatě bychom se měli dostat do bodu, kdy alespoň plníme ducha té tehdejší dohody, která byla uzavřena v reakci na eh, VTO. A potom můžeme hovořit o tom, co bude dál. Ale než se dostaneme do toho bodu, tak je to podle mého názoru velice těžké odhadovat, jaký by ten trh nakonec mohl být. Pak tu padla otázka na náklady našich programů v rámci Farm Bill a reform. Tak nikdo ve Spojených státech nepovažoval za dobrý nápad platit zemědělcům, když ceny byly vysoké, tak to bylo dříve. Měli jsme eh, Měli jsme eh, systém přímých plateb a nedávalo smysl, aby zemědělec dostal vlastně nějaký šek od vlády. Bylo velice těžké eh, tento systém udržet, museli jsme ho změnit. Chtěli jsme systém, který by eh, poskytoval pomoc právě tehdy, když bude ta pomoc potřeba, ne jindy. Máme zhruba 23 miliard dolarů úspor z celkového rozpočtu na Farm Bill a nedošlo k nějakému navýšení vládních výzkumných programů, nicméně e, byla zřízena vědecká nadace, nadace která je, je operovaná soukromně, ale financovaná státně. E, jsou, jsou na to 200, 200 milionů dolarů od americké vlády a 200 milionů dolarů od soukromého sektoru. E, a to je tedy na nadaci, která provádí zemědělský výzkum. Eh, ten rozpočet byl příliš nízký z historického hlediska vzhledem k stávajícím výzvám a je zapotřebí eh, přehodnotit eh, možná rozpočet tak, aby byl vyšší, protože jsou tu vážné problémy, které se týkají nemocí, klimatických změn, změn rotace plodin, změn umístění vody a tak dále. To je to jsou témata, která je potřebí, zapotřebí dostatečně proskoumat, což si žádá čas v každé zemi i globálně. Takže já doufám, že rozpočet na výzkum se zvýší. Mě zarazil eh, komentář v tom smyslu, že Evropská unie se soustředí na rozvoj venkova, jako by snad Spojené státy ne. Já vám řeknu, jak to vidíme. Rozvoj venkova je pro mě nesmírně důležitý. E, já jsem nevyrůstal na venkově, já jsem vyrůstal v Pittsburghu, v Pensylvánii, což je velké město, Eh, byl jsem eh, adoptován ze siročince, ale byl jsem tak trochu adoptován po druhé, když jsem si vzal svou ženu, která je z Ajovy, z malého města a tam jsem byl právníkem na tom malém městě a v 80. letech jsem zastupoval zemědělce. Bylo to v době restrukturalizace, restrukturalizace našeho zemědělství. Mnozí zemědělci tenkrát trpěli a já jsem je zastupoval. Na jeden zážitek nikdy nezapomenu. Tehdy jsem se eh, naučil respektovat a mít úctu k těmto lidem lidem a k jejich vazbám na půdu. A já jsem se zapřísahal, že udělám vše, co je v mých silách, abych vytvořil ekonomické příležitosti ve venkovských oblastech. Problém je v tom, že jak zemědělství zvyšovalo efektivitu, eh, tak eh, v době, kdy vzniklo mé ministerstvo, bylo 90% Ameriky venkovskými oblastmi, dnes je to asi 15%. My ne nutně eh, vytváříme nějakou doplňkovou ekonomiku k zemědělství. Eh, nic, tehdy to tak nebylo, nicméně nyní ano. Jsou tu čtyři základní pilíře produkce, potom potravinové systémy na místní a regionální úrovni, které jsou důležité pro malé a střední podniky, eh, konzervace, a to nejen z důvodu výhod pro půdu, pro kvalitu půdy, zabraňování eh, erozí a tak dále, ale také se tu vytváří nová tržní příležitost. Jsou tu regulované sektory, které potřebují kapacitu, Eh, spíše než vytváření nějaké šedé infrastruktury. Myslíme si, že má smysl investovat do zelené infrastruktury. Eh, to může být další zdroj příjmu pro zemědělce. Eh, také venkovní rekreace je důležitá součástka zdravé venkovské ekonomiky a potom je tu bioekonomika. Využívání zemědělského odpadu nejen eh, na zdroj energie, jako to bylo eh, v minulosti, ale také nyní vlastně dotujeme eh, chemikálie na bázi na, na, na bázi ropy. Jsou tu podmínky pro odpad z dobytka, odpad z produkce. Nyní máme, je, je, je to sektor za 364 miliard dolarů a e, už nyní začínáme vidět e, zroj vlastně nové bioekonomiky, která bude zdrojem příjmu pro zemědělce a zdrojem pracovních míst pro ty, kdo chtějí pracovat a živit rodiny ve venkovských oblastech. Takže mé ministerstvo má agendu e, rozvoje venkova a ta se velice týká toho, co já dělám každý den. Mně velice leží na srdci lidé z malých měst, má žena je z malého města, mé děti také, mý přátelé a lidé, kteří mě zvolili e, starostou, potom senátorem a potom guvernérem, jsou z malých měst a já se starám o to, aby měli ekonomické příležitosti. Hodně jste se ptali na označování. V současnosti e, máme označení e, non-GMO které jsme vyvinuli v rámci systému, eh, kde každý, kdo chce označit svůj produkt jako ne-GMO, může absolvovat určitý proces, během kterého je ověřeno, že to označení je pravdivé. Pak je samozřejmě označení bio, eh, které také eh, má na starosti USTA. Nyní se debatuje v kongresu o možnosti využívat ten rozšířený čárový kód nebo QR kód, v tom případě velké potravinářské společnosti e, začnou e, zveřejňovat informace, které lze přečíst smartphonem nebo které lze nějak naskenovat a e, ty, to budou informace ohledně toho, zda produkt obsahuje či neobsahuje GMO. Bylo by možná dobré navrhnout nějaký systém nulové tolerance. Nicméně, jak testovací mechanismy se zpřesňují, Eh, tak si myslím, že bude těžké dosáhnout dokonalosti. A proto pravděpodobně bude muset existovat nějaká prahová hodnota, která bude muset být stanovena a ministerstvo zemědělství možná dostane za úkol ji stanovit a v průběhu času se ukáže, že spotřebitelé už budou vědět, zda si kupují něco, co je bio nebo není bio, nebo co je GMO, co obsahuje nebo neobsahuje GMO. A spotřebitelé se potom rozhodnou. To si myslím, že je správný přístup. Pak to byla otázka, jestli máme nějaké červené linie. Tak eh, eh, hlavní vyjednavač eh, ty typu by patrně nebyl rád, kdybych řekl, jaké jsou naše červené linie. Já neříkám, že žádné nemáme. Jsou to obtížná témata. Jsou to velice náročná témata. Vy jste několik z nich identifikovali. Zeměpisná označení, velice e, těžké téma. Je těžké z tohoto důvodu. My e, máme v Ajově, e, v Wisconsinu nebo Kalifornii zemědělce, kteří vyrábějí sír a mají pocit, že by měli eh, mít možnost používat eh, generické označení, které už dlouho používají, mozzarella, parmezan a další, protože už je používají opravdu velice dlouho. A lidé tady mají pocit, že tyto termíny by měli využívat výlučně ti, kteří s tím začali kdysi dávno. A tady jsou dva problémy. Za prvé, ten proces, který určí, zda to, co říkáte, je pravda, zda to pochází z určité oblasti, z určité země tak eh, bude eh, možnost ten proces nějakým způsobem spochybnit, napadnout a eh, za druhé, pokud je nějaký termín používán tak často, tak běžně a tak dlouho, že v podstatě by se jednalo o omezení přístupu na trh pro ty, kdo ho používají, tak v takové situaci existuje jiný způsob, jak poskytnout příležitost těm zeměpisným oblastem, které produkují takový výrobek, jak se odlišit na trhu, aniž by někdo jiný tím byl postižen, kdo vyrábí úplně stejný produkt, aniž by tento musel přestat používat tento termín. Tady se dostáváme e, do diskuzí o obchodních známkách. E, v rámci e, nedávno uzavřené dohody TPP se diskutovalo o zeměpisných označeních a tady byl vytvořen tento dvoustupňový proces což je potenciál do naší budoucí diskuze v rámci TTIP. Já tady mám celou stránku eh, s celou stránku otázek, já to nebudu nutně brát chronologicky. Pokud je o volby, tak ano, samozřejmě eh, na volbách záleží. Nový prezident možná bude mít eh, lehce odlišné názory, nebo zásadně odlišné, anebo stejné. Já odhaduji, že většina kandidátů na prezidenta kteří mají šanci na nominace svých stran, z nich jeden se stane budoucím prezidentem, většina z nich jsou podporovatele volného obchodu. Možná to definují e, rozdílně, možná se domnívají, že obchodní dohoda musí mít trošku jiné aspekty, e, aby s ní byli spokojeni, ale jinak z celkového hlediska většina prezidentských kandidátů podporuje obchod obecně. Jsou tu určité e, jsou to určitě lidé v Americe i v Evropě, e, kterým toto téma velice leží na srdci. Některé skupiny zemědělců, ale ne všechny, e, vyslovují obavy z obchodních dohod obecně. Na druhou stranu e, většina velkých zemědělských organizací a komoditních organizací podporují obchod. A já si myslím, že to budou také dobré rozhovory. Část problémů v USA, o Evropě mluvit nemůžu, je v tom, že ti, kdo podporují obchod, nedostatečně e, komunikují o tom, jaký bude dopad obchodních dohod na naši zemi. U nás je velice jednoduché zavřít nějakou továrnu, která zaměstnává 300 lidí, je velice jednoduché ji zavřít a otevřít někde jinde v jiné zemi a lidé z toho budou vinit obchod ale už se potom nestává, aby několik malých eh, firm eh, vzniklo, které mají 3, 5, 10 nebo 20 zaměstnanců, eh, tak to, pokud taková firma vznikne, nedostane se to do titulku novin, protože to není zase tak zajímavé téma. Takže já si myslím, že je zapotřebí, aby lidé jako já dostatečně šířili povědomí o výhodách obchodu, alespoň tak dobře, jako odpůrci komunikují o nevýhodách. Já si myslím, že v nejbližších šesti měsících budeme muset tedy šířit povědomí po celé Americe o výhodách obchodu. Pak jste se ptali na jablka a hrušky. Já e, mohu říci, že my nyní pracujeme e, na mém ministerstvu e, na pravidlech, je to ve finální fázi a předpokládáme, že zakrátko to bude k dispozici pro diskuzi. Již velice brzy tedy. Otázka bezpečnosti potravin je také nesmírně důležitá. My jsme nedávno schválili zákon modernizace bez, o bezpečnosti potravin. V Americe existuje 15 různých agentur eh, pod federální vládou, které mají na starosti bezpečnost potravin. My eh, možná bychom měli mít jednu eh, agenturu. Eh, snažíme se tím aktem modernizace bezpečnosti potravin sladit to, co provádí USTA. Eh, FTA kontroluje zhruba 80%, eh, USTA má na starosti zpracovaná vejce, maso a drubež, eh, FTA má na starosti všechno jiné. To absurdní je, že když si v Americe objednáte pizzu a na ní je jenom sír, tak ji bude regulovat eh, FTA, tu pizzu. Ale když už na ní položíte peperonku, feferonku, tak už to reguluje, nebo feferonkového salámu, tak už to potom reguluje USTA. Mně to nedává smysl, takže my ze všeho nejdřív bychom se měli pokusit sladit ty programy. Protože eh, FTA eh, reaguje spíše na nějakou epidemii, když se tato epidemie stane, zatímco u STA má spíše preventivní přístup a snaží se zabraňovat eh, krizovým situacím. My jsme eh, nedávno rozšířili proces inspekcí a kritérií, které hledáme, které testujeme tak, aby se zabraňovalo problémům. Chceme tedy tímto zákonem o Food Safety Modernization sladit ty systémy bezpečnosti potravin tak, aby bylo eh, jednodušší vytvořit v budoucnu jedinou agenturu. Podle mého názoru je důležité tady mít rozdělené odpovědnosti a kompetence. Je zapotřebí zareagovat v případě epidemie co nejrychleji, co nejrychleji vystupovat její původ, protože máme 300 milionů spotřebitelů a e, zhruba miliardu příležitostí vzniku problému ročně, proto je to velice důležité. Udržitelnost a dobré životní podmínky zvířat. E, tak e, my máme velice dobrou definici udržitelnosti, která zohledňuje nejen co sociální udržitelnost, tam by spadaly i dobré životní podmínky zvířat, ale máme také udržitelnost ekonomickou a ekologickou. A upřímně řečeno, chceme-li mít nějaký systém udržitelnosti, tak nemůžeme mít pouze dva z těchto pilířů, ale musíme mít všechny tři. Eh, můžete mít nejvyšší standardy na světě, ale pokud si je nikdo nemůže dovolit plnit, pak eh, nejsou k ničemu eh, a podle našeho názoru je zapotřebí najít způsob, jak dosáhnout celkové udržitelnosti. V oblasti dobrých životních podmínek zvířat eh, spolupracujeme s OIA na vývoji mezinárodních standardů eh, tedy jasných definicí toho, co je vyžadováno, eh, transparentnost, Podle mého názoru i trh tady sehrává výjimečnou roli. Spotřebitelé mají požadavky a trh na to reaguje. E, největší fast foodové řetězce v Americe nyní mění svůj způsob podnikání, protože spotřebitelé si to přejí. Pak jste diskutovali o tom rozdílu mezi eh, implementním systémem, padli jste mnoho velice konkrétních otázek. Eh, já se obávám, že eh, na takto hloubkovou diskuzi nemáme čas, ale já ještě jednou zkusím vysvětlit, kam tím mířím. V oblasti biopaliv si vezmu příklad. Vy podporujete ideu biopaliv, ale pouze pokud tady to, pokud krmivo je e, udržitelně produkováno. Nicméně my to neděláme úplně stejně, ale dostáváme se ke stejnému konečnému výsledku prostřednictvím našeho procesu. A pro nás to je ekvivalentní systém, který ale není identický. Pokud chcete tedy dosáhnout určitého cíle, tak si musíme položit otázku, je k tomu cíli jenom jedna cesta, nebo k němu vede více cest. Jestliže k němu vede více cest, tak můžou existovat ekvivalentní systémy, které nejsou nutně identické. A v diskuzích o ty typu se bude často hovořit o tom, k čemu chceme dospět, jaký výsledek si přejeme a zda k němu vede jenom jedna cesta. I zeměpisné označení jsou eh, dobrým příkladem. Je to jediný způsob, jak chránit místní přidanou hodnotu, anebo je systém obchodních značek eh, jiný ekvivalentní způsob, anebo nějaká kombinace obojího by se dala vyvinout. Eh, pak jste se ptali na definici malé farmy, malého podniku tak tady eh, musím říci, že v USA je 2,3 milionů eh, zemědělců podle naší definice. A zemědělec je definován tak, eh, že je to každý, kdo vyrábí produkt, který má obchodovatelnou hodnotu 1000 dolarů a více. To je velice široká definice zemědělce, nicméně v těch 2,2 milionech máte zhruba 1,3 milionů zemědělců, kteří vyrábějí produkty, které mají hodnotu nižší než 10 000 dolarů. Takže drtivá většina lidí, které definujeme jako zemědělce, jsou v této kategorii, tedy produkují za méně než 10 tisíc dolarů. Pěstují si něco doma na dvorku, jdou na místní eh, trh eh, nebo jdou do místní moštovny, nechají si vyrobit jablek mošt. Eh, potom zhruba 700 tisíc výrobců vyrábí o něco více než za 10 tisíc dolarů, ale méně než 250 tisíc dolarů. A tomu se v USA běžně říká eh, rodinné zemědělské podniky, malé a střední podniky. To jsou ti lidé, které bychom v USA definovali jakožto rodinné podniky, rodinné zemědělce. A tím nám zbývá zhruba 200 tisíc eh, producentů, kteří vyrábí za více než 250 tisíc dolarů. To jsou ty největší eh, firmy, které eh, vyrábí velké procento toho, co se v USA vyrábí, nicméně jejich počet je poměrně malý. Naprostá většina zemědělců v naší zemi jsou malí a střední zemědělci, kteří prodávají za méně než 250 tisíc dolarů téměř všichni těch, vlastně, kdo spadají do kategorie pod 10 tisíc nebo pod 250 tisíc, musí sami pracovat na farmě, buď oni sami nebo jejich manželé a manželky. To znamená, že musí eh, mít eh, ekonomi- eh, ekonomické příležitosti a potenciální zdroje příjmu, které jim usnadní Eh, zachování eh, své farmy, eh, protože čelíme situaci, kdy mladí lidé vidí, jak tvrdě musí jejich otcové a matky pracovat a nejsou nadšení z perspektivy, že by šli také do zemědělství. A poslední věc, kterou bych chtěl říci, to je otázka bio a GMO, jak koexistují v Americe. Před pár lety jsme zahájili diskuzi v rámci programu AC21. To je skupina 21 lidí, kteří zastupují celou rozmanitou škálu amerického zemědělství. Jsou tam eh, výrobci bio, eh, jsou tam teoretikové zemědělství a tak dále a uvažují na tom, jak konvenční zemědělství, biozemědělství a GMO mohou koexistovat. Vypracovali několik doporučení. Jedno z nich říká, že e, výrobci musí chápat, co dělají jejich sousedi. Firmy si musí eh, uvědomovat, eh, jaký je správný čas, správná metoda a správné je místo na eh, pěstování, aby se vyhnuli jakémukoliv problému a společně, aby se snažili snižovat riziko. Za druhé je zapotřebí dalších nástrojů pro řízení rizik. Je zapotřebí, aby biopěstitelé měli k dispozici pojištění, které by je kompenzovalo v případě problému. Za třetí je zapotřebí dalšího výzkumu my provádíme výzkumy, eh, učinili jsme několik eh, zajímavých objevů a eh, konečně jsme vypracovali průzkum mezi biopěstiteli a ptali jsme se jich, jak často se vám stalo, že jste měli kontaminované pole. Opravdu to bylo velice málo respondentů, kteří uvedli, že ano. Dále zhruba 20 tisíc lidí mají oficiální certifikát bio zemědělství. Mnoho dalších eh, ne, nemá nutně ten certifikát, nicméně sami sebe prezentují eh, jakožto bio, protože splňují požadavky. Ale oficiální číslo tedy je zhruba 20 tisíc bio pěstitelů. Eh, tady pak potom někdo zmínil nějaké hlasování, já jsem ale tehdy nehlasoval, protože jsem byl guvernérem něco do 200 ku 50. Musím ověřit, já velice rád eh, vysvětlím, o co šlo, co to bylo, pokud mi poskytnete více informací, na co jste se ptal. No, ano, noviny velice často nereferují přesně. Tak tím jsem myslím, že jsem zodpověděl na většinu otázek. Možná mi jich pár uniklo. Každopádně to byla velice dobrá kvalitní diskuze. Pane ministře, bylo tolik otázek, tak různých. Já vám děkuji. Toto byl výraz uznání za to, co jste nám zde řekl. A já bych se rád vrátil k té vaší úvodní výpovědi. Pokud jsem dobře porozuměl, vy jste říkal, že zemědělství není dobře chápáno. Na venek. Já si myslím, že to je vážné poselství, protože i my někdy máme pocit, že zemědělství není dobře chápáno ani u nás v Evropské unii, že vlastně se neví, co se v té oblasti děje, protože je tam spousta specifik eh, zemědělské výroby a nedá se to srovnat s jinými odvětvími. A když byste hovořil o bezpečnosti potravin, tak si myslím, že TTIP musí sloužit této bezpečnosti. Musí vést k určitému sjednocení všech zemědělských otázek na celosvětové úrovni, protože to souvisí s globalizací, jak na finančních trzích, tak i jinde. To tež se odehrává i v zemědělství, i když v zemědělství potřebujeme také intervence, protože sám trh eh, si nedokáže poradit ve finančních otázkách. Eh, takže se zdá, že jednodušší fungovat eh, v jiných oblastech, eh, než v oblasti zemědělství, kde můžeme mít vlivy, které nezáleží na producentovi, například klimatické vlivy. A z toho vyplývá celá řada výzev, které zde máme, například pokud je o zabezpečení potravin. Říkali jsme, že nás brzy bude 10 miliard v roce 2050. A to je jeden problém, o kterém jste hovořil, také je zde problém vody, problém úbytku zemědělské půdy a potom také věci, které souvisí s klimatickými změnami. To jsou všechno výzvy, které jsou také jistou zátěží pro zemědělství. A myslím, že v této oblasti máme skutečně velmi podobné názory po vašem vystoupení. Chci ještě říci, že se mi zdá, že evropské zemědělství je opravdu velmi blízké americkému zemědělství. Rozdíly jsou hlubší, protože my víme, jaké velké rozdíly jsou v samotné Evropě. Úplně jiné je zemědělství na jihu než na severu. Ty rozdíly jsou opravdu mnohem, mnohem větší v Evropě než v rámci Spojených států. Pane ministře, děkujeme. Myslíme si, že tyto informace budou pro nás velmi cenné, budeme se k ním vracet. Ta výměna názorů podle nás byla velmi přínosná. Děkuji a dávám vám ještě slovo na závěr. Pane předsedo. Pane předsedo. Děkuji vám za tuto příležitost a, a každopádně a jsem rád za ten čas a pozornost, kterou jste mi dnes věnovali závěr bych uvedl dvě věci. Evropa má skvělou pověst, evropští zemědělci a evropské výrobky mají skvělou pověst a, a je to opravdu něco o vysoké hodnotě, něco, co americké spotřebitele velmi zajímá. Proto je tady taková významná nerovnováha pokud je o zemědělské produkty, protože vy prodáváte tak vysoce hodnotné produkty. A otázka byla, jak může Evropa při, e, přežít v tomto procesu. Já myslím, že přežila právě proto, že se zaměřila na tuto vysokou přednou hodnotu. Ale bez ohledu, nebo my, co se tady zajímáme e, o zemědělství a zemědělskou výrobu, máme dva zásadní problémy budeme konfrontováni zásadními, s zásadními výzvami, pokud jde o klimatické změny a jako eh, odvětví, jako lidé, jako globální subjekt se k tomu musíme stavět vážně. A samozřejmě pokusíme se se na to zaměřit i v Paříži. A pokud jde o obchodní dohody, tak já jsem vždycky eh, eh, se zajímal o relativní pozici eh, zemědělství vůči zbytku ekonomiky eh, zemědělců je relativně málo eh, k počtu obyvatel ve Spojených státech a proto zemědělské otázky často nejsou vyjednávací prioritou. Možná se jedná o automobily, možná o léčiva hm, nebo o biologické výrobky, ale prostě ekonomice záleží na spoustě věcí. Eh, především, ale jak tady někdo říkal, pokud nebudeme podporovat zemědělce a oni zkrachují, to bude celkem jedno, na čem se dohodneme ohledně aut. Musíme se postarat o to, aby eh, lidé, kteří eh, vyjednávají na obou stranách, chápali důležitou roli, kterou zemědělci hrají a chovali k ním takovou úctu, a to se týká zejména pro lidi u nás, z naší země, Eh, chovali s ním takovou úctu těm zemědělcům, protože oni protože tuto odpovědnost jsme dali poměrně malé skupině lidí. Oni nám dali prostor, abychom eh, naplňovali se eh, sny a my s ním za to nikdy patřičně neděkujeme. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji, pane ministře. Myslím, že výměna názoru byla velice potřebná a prospěšná pro obě strany. Já mám za to, že se eh, nejednou ještě vrátíme k vašim eh, eh, slovu minutu. Thank you. Thank you.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 devátému bodu. Nevím, eh, co eh, bude lepší, kterou eh, věc jsme měli zařadit jako první, protože teď budeme mít výměnu názorů s zástupcem Evropské komise k probíhajícím obchodním jednáním v oblasti zemědělství. Po této výměně názorů s panem ministrem zemědělství Spojených států, tedy se dostáváme k výměně názorů s panem eh, Johnem O'Clarkem, který je zástupcem generálního ředitele eh, DG Agri a zabývá se eh, věcmi v obou oboustranných zemědělských vyjednávání, obchodních tedy, pardon, tedy i vyjednáváním o TTIPu a Pane předsedo, já bych se chtěl zeptat, jestli tohle bude veřejné zasedání nebo jestli to bude in kamera. Ano, vysíláme po internetu. Mimo mikrofon. Takže teď vám eh, dám eh, slovo a eh, prosím, máme spožení, ale to se samozřejmě týká vás a vaší prezentace. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Většině se říká, že pokud je člověk na pódiu, tak by se nikde neměl snažit soutěžit se zvířaty nebo s dětmi. A já řeknu, že by se člověk neměl snažit konkurovat eh, ministrovi Vilsekovi, který by tady měl velice eh, mm, silnou prezentaci, ale <laughs> mm, skromně se vám pokusím eh, popsat tady tu agendu mezinárodního obchodu pro potravinářsko-zemědělský komplex. Nejdříve vyjednávání v rámci VTO, potom bilaterální dohody o volném obchodu, za třetí potřeba lépe využít lépe využít již eh, eh, stávající obchodní dohody a závěrem věc, eh, o, kterých, o které hovořil pan Vilsek na začátku své prezentace, mm, širší otázka bezpečnosti potravin a mezinárodní spolupráce. Ale nejdříve začneme s společnou zemědělskou politikou a musíme ukázat našim daňovým poplatníkům, že zemědělství a potravinářství eh, přispívá k hospodářskému růstu i zajištění veřejných statků. A mezinárodní agenda v eh, oblasti zemědělství a potravinářství přispívá k růstu a tvorbě eh, pracovních míst v Evropě. Zemědělský vývoz dává lidem asi, práci asi ve 2,2 milionech případů. Pokud se podíváte na graf, který máte před sebou, tak ten ukazuje, že pátý rok Eh, za sebou jsme eh, světovým eh, největším vývozem i dovozcem potraviny. Ten, všechno, co je nad nulou, je náš vývoz a všechno pod tím je dovoz. Takže vidíte, že to roste, máme pozitivní obchodní bilanci v zemědělských a potravinářských výrobcích a je zajímavé, že nevyvážíme jenom hodnotné produkty, ale také dobře se nám daří, pokud jde o středně zpracované výrobky i komodity, jako jsou eh, obiloviny. V roce 2016 počekáváme, že eh, trend bude pokračovat navzdory ruskému zákazu z konce roku 2014, který se dotkl eh, našich vývozů asi za 6 miliard eur. Budeme v tom pokračovat a růst letos očekáváme asi 6% meziroční. Budoucí vyhlídky jsou globálně pozitivní nárůst poptávky mimo, v Evropě bude poměrně omezený, ale jak říkal minister Vilsek, budeme svědky nesmírného nárůstu poptávky po tedy, vznikajících ekonomikách v Azii a v Africe, kde budou za prvé výrazný růst populace a za B mnohem širší střední třída v nadcházejících třetí letech, třetí letech, které bude spotřebovat více bílkovin mlečných a zpracovaných výrobků a Evropa a velice dobře je může vyrábět a vyvážet. Pokud se podíváte na naše e, stávající e, vzorce e, vývozu a dovozu, tak tohle je minulý rok. Dovážíme zejména z Spojených států a Brazílie soja, krveva pro zvířata a ořechy. Z Číny zeleninu a ovoce z Indonésie, palmový olej. Čili v zásadě dovážíme komodity k dalšímu zpracování a pokud se podíváme na druhou stranu mince, tak pokud jde o export, tak tohle jsou eh, naše největší eh, trhy. Spojené státy Asie, jihovýchodní Asie, Čína a střední východ, to je eh, velký trh. A až do minulého roku Ruská federace. Teď se podíváme na agendu VTO. 10 měsíců eh, před eh, ministerskou konferencí v Nairobi. Mohu si z toho říci, že v tuto chvíli přístup na zemědělské trhy a otázka domácích dotací eh, nebudou na pořadu v Nairobi. Hlavní zemědělskou otázkou bude konkurence v oblasti vývozu. Tam máme zásadní zájem a v Nairobi se budeme snažit eh, o vyvážený výsledek, který se bude, eh, nebude zaměřovat jenom na dovozní, eh, na vývozní dotace. Kdyby zmizely podpory, jako jsou potravinové dovozy a tak dále, tedy hm, potravinové nářské úvěry a tak dále, kredity, tak eh, bychom eh, se mohli bavit i o tomto. A teď se podíváme na bilaterální agendu. Už několik let velká část naší obchodní agendy eh, probíhá bilaterálně. Myslím tomu, že nemáme žádný výsledek v oblasti VTO, v zemědělství, můžeme snižovat tarify na trzích dovozních i vývozních jsou bilaterální obchodní dohody. Tato mapa ukazuje dohody, které byly uzavřeny v posledních dvou nebo třech letech, včetně zajímavých s Koreí, Kolumbií, eh, Peru, Kanadou a Jižní Afrikou. V posledních týdnech jsme dohodli, dokončili vyjednávání o zóně volného obchodu s Větnamem, která je velice zajímavá a z zemědělského pohledu. Na větnamské straně Oni plně liberalizovali všechny ty eh, obchodní sektory, kde my máme eh, vývozní eh, zájmy, zejména vepřové hovězí, víno a lihoviny a řad dalších zemědělských výrobků. A potom naše dovozy z Větnamu, tak tam jsme ošetřili senzitivní oblasti, jako je rýže, škroby a cukr, ne prostřednictvím liberalizace, ale prostřednictvím sazeb tarifních kvót. A potom jsme hovořili eh, prostřednictvím dohody s ve Evropská unie dostane plnou ochranu 170 eh, našich nejdůležitějších eh, produktů v oblasti zeměpisného označení, takže větnamská dohoda nám do, do, umožní našim výrobcům dostat se na velmi rychle rostoucí trh 90 milionů lidí. Budeme určitě precedentem pro dohody, o kterých vědáme jinde ve východní Asii a jihovýchodní Asii. Když se podíváme na další eh, fázi eh, bilaterálního eh, bilaterální dohody o bilaterálním obchodu, tak Čína a země kolem Perského zálivu a Japonsko. To je další velmi zajímavý trh pro Evropskou unii. Je to tvrdě chráněný trh, jak pro zeměpisné zeměpisně chráněné produkty, tak pro zemědělské produkty obecně. U Japonska doufáme, že budeme ambiciozní výsledek. Nespokojíme se s přijetím poměrně omezených ambic, eh, ambicí v rámci TPP a nepůjdeme do eh, nějakých snížených ambicí eh, s Japonskem, prostě proto, abychom to Eh, uzavřeli rychle, protože to by dlouhodobě ohrozilo naše eh, vývozce. Pokud jde no, TTIP, tak to je jedna z deseti priorit Junckerovy komise. Je to velice důležité pro naše zemědělství. A tady klíčem bude nalézt správnou rovnováhu mezi našimi defenzivními a ofenzivními zájmy. Máme vývozní zájmy na americkém trhu, zejména u mlečných výrobků některých masných výrobků a, a vína a lihovin a, a právě také z výrobků s zeměpisným označením. Potom dává citlivé věci, jako to jsou velice eh, jasné věci, pan Niko jsem to řekl velmi jasně, otázka hovězího, eh, drůbeže eh, vepřového, do určité míry rýže, škroby nebo etanol. Tam jsou naše výrobní náklady v Evropě eh, daleko vyšší než v Spojených státech. Nemáme takové úspory a proto jsou američané konkurenceschopnější. A v rámci dohody o TTIPu, tedy TTIPu, eh, nebudeme schopni plně legalizovat toto eh, na evropské straně. To by způsobilo příliš velké obtíže pro zemědělské, zemědělce v Evropě. Budeme muset nalézt vyváženější přístup, pokud jde o kvóty, které dostanou tedy zlepší přístup Američanů na náš trh, ale neohrozí to naše eh, zemědělce a zemědělství. Eh, I to pan Vilsek dnes implicitně uznal, když řekl, že nikdo z nás eh, tady nechce snižovat naši zemědělskou výrobu na venkově. Je vždycky užitečné na tomto výboru zdůraznit, že kromě citlivých stránek v jednotlivých sektorech naš eh, eh, standardy BOZP eh, nebudou předmětem vyjednávání na v oblasti TTIP, které jsou jedny z největších v oblasti potravin, takže žádné chlorem, žádná chlorem umývaná kuřata z Ameriky na evropských trzích tak, teď nevím, co se stalo. Děkuji. Čili velice důležitá dohoda, která eh, také proběhne ve vyšší eh, budoucnosti, takže eh, potenciální dopad na evropské zemědělství je třeba posuzovat velmi bedlivě. Podobně jako USA, Mercosur je velice konkurenceschopný výrobce masa, cukru a dalších komodit. A znovu budeme muset eh, velmi bedlivě přistupovat k těmto sektorům v dalších eh, vyjednáváních o Mercosuru. Někteří z vás jste možná také eh, Eh, četli nedávné sdělení komise eh, k strategii v oblasti obchodu a investic, které eh, nastavuje ambiciozní program v oblasti budoucích vyjednávání o, o volném obchodu. Komise požádá o mandát pro vyjednávání s Austrálií, Novým Zelandem, jakož i Mexikem a Chile. Tato vyjednávání, pokud začnou v nějaké fázi, tak budou Mm, na stejné úrovni jako eh, vyjednávání s Mercosurem a USA a proto eh, náš komisař vždycky eh, zdůrazňoval, že je třeba zohledňovat naše citlivé věci v oblasti zemědělství v těchto vyjednáváních. Nedělejme si iluze. Příspěvek evropského zemědělství v těchto vyjednáváních možná bude významný a proto musíme nalézt nějakou rovnováhu tak, aby celkový výsledek toho vyjednávání byl politicky i e, ekonomicky e, přijatelný z e, zemědělského pohledu. Já bych vám dnes vydal takový signál, že byste měli být v kontaktu úzkém s vašimi kolegy na INTA, jakožto i s vašimi voliči, tak, aby zájmy evropského zemědělského sektoru zůstaly náležitě odraženy ve stanoviscích EP. Teď několika slovy stručně k e, zeměpisnému označení původu. To je vždycky priorita a při našem vyjednávání. Tato mapa ukazuje e, země, se kterými máme dohodu. Někdy je tam něco o víně, něco o lihovinách například a, a jinde, kde vyjednáváme do budoucna. Zeměpisné označení původu, jak už jsme slyšeli, to jsou hlavní eh, věci pro eh, vývoz produktů z Evropské unie. Jsou to vysoce hodnoté produkty, eh, zaměstnávají eh, vysoký počet lidí, jsou tam, podílí se tam tisíce malých podniků a výrobců po celém společenství. Už to nejsou ani výsady tří nebo čtyřech členských států. Všechny členské státy teď vytvářejí takovéto produkty a mají eh, zájem na ochranu těch produktů. Jak říkal pan Vesek, náš eh, pověst je eh, u evropských produktů jsou kvalitní, bezpečné a, a výborné produkty. Hmm. U té typu budeme chtít vysokou ochranu u těchto chráněných označení. A zájem a amerického ministra eh, to nestačí, eh, známkoprávní systém nestačí a náklady na vymáhání ochrany eh, jsou takřka nemožné pro naše drobné výrobce a zemědělce. Třetí věc, o které jsem chtěl hovořit, je implementace obchodních dohod. Ono nestačí jenom vyjednat eh, zóny volného obchodu. Abychom z nich měli prospěch pro naše zemědělce a vývozce, je třeba je plně implementovat. Máme před sebou celou řadu technických eh, bariér a bariér SPS a nemá eh, smysl zbavovat se nějakého tarifu do země, pokud do třetí země, když tam budou netarifní bariéry nebo SPS. Takže jednou z priorit, a pan Hongan z toho udělal skutečnou prioritu komise, nejenom vzhledem k eh, loňskému eh, zákazu z Ruska, je diverzifikovat naše vývozní trhy, zejména prostřednictvím agresivního eh, potírání těch neobchodních a SPS bariér po celém světě. Nedávno se nám podařilo zahájit zase po 15 letech vývoz hovězího do Kanady, tedy kvůli BSE, stejně tak na turecký trh. Jablka a hrušky brzo na americký trh by se měla dostat. Pan Vilsek říkal, že brzo k tomu vyjde výnos a potom můžeme získat lepší přístup na trh s mlékem v Latinské Americe. Tam je spousta bariér. Další rozměr tohoto je naše propagační politika a obchodní mise, které děláme po celém světě Nedávno s vaší pomoci jsme eh, schválili nové nařízení propagační, které eh, teď vstupuje v platnost. A už to eh, začíná být poměrně úspěšné, pokud jde o to, že čláda více ženských států používá a se propagační prostředky a dostáváme se tím s více produkty po celém světě. Nejsou to jenom ty obvyklé věci, jako Amerika a Čína a tak dále, ale e, i Afrika a Amerika. Takže je to e, expandovaná propagační e, politika. A komise to podporuje řadou misí po celém světě v řadě vznikajících ekonomik nadcházejících 12 měsíců, a včetně tak zemědělské svazy z, jednotlivé Evrop, z jednotlivých evropských zemí. Budeme výjíždět například do Kolumbie a Mexika a do Japonska a dub, a Číny v Dubnu a, a do Indonésie později a také na západ Afriky. To jsou důležité trhy, kde kterým jsme zatím nevěnovali dostatečnou pozornost. A poslední věc, je, pane předsedo, že mi naznačujete tělem, že už bych měl skončit u, e, k širší otázce e, e, zabezpečení dodávek potravin po celém světě Ehm, pan ehm, minister Velsek hovořil o 9 miliardách lidé do roku 2050, tak a lidé, lidé je víc, takže ono to je, jako by to bylo 11 miliard lidí do roku 2050. Musíme eh, tedy eh, zase hrát svou důležitou roli. V rámci zemědělské politiky teď eh, můžeme lépe chránit evropský zemědělský model, sdílit své zkušenosti s jinými zeměmi ve světě ohledně dosahování vyváženého vývoje, bránění zkreslování trhu, jak dělat fair trade a stavět se k geneticky modifikovaným organismům, výzkum a inovace v oblasti zemědělství a potom samozřejmě i jak podporovat generační výměnu. Takže máme tady ty eh, různé politiky, eh, které s tím souvisejí a které ještě dostanou prostor nejenom v evropské budoucnosti, eh, ale i v budoucnosti celosvětové, pokud jde o zabezpečení zásobování potravinami. Komisař a jeho tým, včetně mě, jsme věnovali velký důraz, tedy velkou pozornost Eh, tomu eh, zajištění těch správných politik s našimi partnery na G7, na G20 eh, v rámci FAO, v našich vztazích se subsaharskou Afriku a při implementaci cílů OSN pro trvalé udržení rozvoj po roce 2015. Tomu také věnujeme pozornost. Takže nám jde hlavně také o šíření dobré politiky eh, potřebujeme bezpečnosti za hranicemi Evropy. Závěrem bych tedy eh, řekl, že komise chce i nadále identifik- eh, tedy spolupracovat s tímto výborem, hledat příležitosti k otevírání trhu a rozšiřování obchodu a, a k nastavování naší obchodní agendy vyváženým způsobem musíme zapojovat zemědělce a všechny v potravinářském řetězci do toho, aby využívali příležitosti, které máme. A, a jde o to, abychom velmi eh, pečlivě eh, mm, tedy nastavovali se, eh, tedy využívali ty své možnosti, které máme a já věřím, že vy dobře pochopíte ty citlivé záležitosti, které máme a, a bude to reflektovat v těch stanoviscích pro naše mezinárodní vyjednávání. A já s panem předsedou omlouvám, že jsem, že to trvalo tak dlouho, ale je to opravdu velká věc. Slibujeme vám, že se k tomuto problému budeme vracet častěji. Myslím si, že tedy systematicky, abychom monitorovali průběh obchodních jednání, protože to je velmi důležité pro odvětví zemědělství v Evropě. Říkám to proto, abyste postupovali rychle, s ohledem na to, že se k tomuto zase vrátíme. Takže prosím, jen jedna minuta. Když bude 50 vteřin, už budu zvedat eh, kladívko nad hlavou. Pan Nicholson, prosím, jedna minuta. Uh, can I first of all assure you... Eh, já bych vás ujistil, uh, že jsem sledoval tedy eh, pana Velsaka, ale vy jste se, myslím, docela držel, takže eh, není třeba se eh, obávat v rámci VTO. Se vyjednávání vedou a já se musím mm, ptát, jestli VTO není už úplně mrtvá. Je tam TTIP, Mexiko, Austrálie, Nový Zéland, do značné míry v Evropě eh, eh, tedy přispíváme k tomuto vyjednávání mm, regionálnímu. Bude VTO ještě relevantní se všemi eh, těmi bilaterálními nebo mm, a Mercosur vrátil se zase na pořad kvůli té nedávné změně ve vládě, musíme tam mít nějaký problém. A potom ekvivalence. Oni tady hovořili o, o, o obchodních eh, známkách a, a, a je to určitě opodstatněné z jejich strany. Pozitivní obchodní bilance, eh, to je určitě velice dobré. Impozantní, ale eh, je to za určitou cenu. Závisíme na cenách na světovém trhu. Potřebujeme se lépe tedy vypořádat s volatilitou a otázkou jak to udělat. Já jsem se snažil hodně, paní poslankyně Garcia. Pani posel Charles Garcia. Paní poslankyně Arans Garcia, prosím. Děkuji. Děkuji, pane řediteli, za to, že jste dnes odpoledne přišel. Mám pár velmi krátkých otázek. Kdy a kde proběhne příští jednání o TTIP? Jsem velmi ráda, že říkáte, že geografická označení označování původu jsou i nadále prioritou pro Evropskou unii při tomto jednání, pokud jsem vám dobře rozuměla. A chci vám také připomenout, dohoda Evropské unie s USA, pokud je o víno z roku 2006, zahrnovala také druhou část, ve které se USA zavazovaly k tomu, že projednají další eh, označení původu, která zatím nebyla zahrnuta. Bude vyžadovat eh, Evropská unie v rámci jednání o TTIP dodržení této druhé části dohody z roku 2006? Děkuji, pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, pokračovat ohledně zeměpisných označení. To je šance především pro malé podniky. Ono to není tak úplně pravda, protože když se podíváme na produkty s označením původu, eh, například ve Spojených státech, tak to nejsou pouze malí výrobci, ale i, i velcí, jako eh, jsou vinaři nebo produkci síru z Itálie Pan Vilsak dnes velice propagoval toto téma. Nejde tady o to, zda máme stejné nebo rovnocené systémy, ale jde o to, aby američané používali naše označení. To je ten základní problém. Jak potom dosáhneme ochrany prostřednictvím těch trademarků, eh, tak my bychom potom neměli připouštět naše označení, které by potom mělo být používáno v celém světě. Tady mu e, dávám naprosto zapravdu. Tomu, zapravdu. To musí být e, základní princip toho vyjednávání. Najít nějaký, e, nějaké rozumné řešení. Nesmíme jít v žádném případě pod úroveň Kanady, ale bude to v budoucnu velice těžké. Poslanec Danten, děkuji. Před chvílí mnohým neuniklo, že pan minister neodpověděl na moji otázku o VTO. A když se dívám na tu mapu dohod, kterých jste účastní, a dívám se na to, jak se rozvíjí brazilský rozpočet na zemědělství nebo indický rozpočet na zemědělství a na jaké akce se zaměřuje, nemyslíte si, že komise je čím dál více osamocená, pokud jde o VTO a Marrakeš? Pan poslanec Heusling? Ano, když říkáte, že všechno je pozitivní a bude to ještě lepší, tak prosím vysvětlete, že čím více máme světového trhu, tím více klesají ceny eh, pro zemědělce. No, protože eh, něco tady nesedí eh, podívejme se na ten seznam od spodu, tak podívejme se na to, se kterými, se kterými státy nechceme uzavírat obchodní dohody. To by bylo kratší. Já se ptám, jak si vůbec můžete uchovat přehled u tolika dohod o volném obchodu. Je ten, za ten obchod je pořád ještě v zájmu evropského zemědělce. Já se na to bohužel dívám velice skepticky skepticky, protože tady nejde pouze o zemědělství. Tyto obchodní dohody eh, obsahují mnohem více než zemědělství. Eh, bohužel zemědělství je právě ten sektor, který z nich profituje nejméně. Eh, na tom se patrně toho mnoho nezmění. Já to považuji za nestydaté, protože při každé debatě říkáte, že, budete, že jste v kontaktu s kolegy s výborem INTA, Nicméně potom, když se bude eh, uzavírat dohoda, tak já bych o tom chtěl také diskutovat a nejenom, aby mi byl prezentován výsledek. Pan posel Andriu. Pan poslanec Andriu, děkuji pane předsedo. Já bych chtěl navázat na to, co říkal pan Hojslink. Když vás posloucháme, tak máme pocit, že se všechno dobře daří a já jsem tím překvapen. Chtěl jsem se zeptat jen na zeměpisné označování. Jaké konkrétní pokroky bylo dosaženo v jednáních s USA ohledně zeměpisného označování? Pan ministr nám před chvíli neposkytl úplně jasnou odpověď a my velmi dobře víme, že pro Evropskou unii je to klíčová otázka, která je neustále spochybňována. A potom vyměna informací mezi generálním ředitelstvím TRAT a generálním ředitelstvím INTE hledně rozšíření označení původu na nezemědělské produkty, jak tedy vypadá v současné době? Pan poslanec Senra, jedna minuta. Paní poslankyně Senra, jedna minuta. Děkuji. Mám několik otázek. Za prvé, s jakou Evropskou zemědělskou organizací budete provádět ty obchodní mise? Druhá otázka. Vy jste hovořil o kanadské smlouvě. Mě by zajímalo, jak to vypadá, protože podle mě zatím neplatí, vy jste o tom hovořil, jako kdyby už platila. A také jsem se chtěla zeptat, jaké jsou citlivé produkty v jednáních o TTIP, pro které tedy podle vás citlivé produkty nebude otevřen dovoz. Děkuji, pan poslanec Bogovič. Chvala. E, My jsme na našem odboru sprejeli določeno Děkuji. V našem výboru jsme schválili usnesení o TTIP. Hovoří se zde o tom, že musíme respektovat um, zemědělské postupy. V tomto případě mám na mysli pesticidy. Mně se zdá, že se nejedná o dodržování zemědělských postupů. Naopak se zdá, že se musíme podřídit my americkým postupům v této oblasti. A to zemědělce a spotřebitele v Evropské unii, především tedy zemědělce, staví do velmi zranitelné pozice. Já si myslím, že evropský zemědělec tady je jako pěšák v celé této bitvě, který prohraje a přitom právě jej musíme nejvíce chránit. A já si myslím, že tato opatření vedou ne k tomu, aby evropský zemědělec byl konkurenceschopnější. Takže co chcete udělat, abyste zajistili pokračování zemědělské činnosti v Evropě? Děkuji, pane předsedo. Zdá se z dlouhodobého hlediska opravdu podivné, že zde bude nedostatek produktů do budoucna, světová populace roste, ale před eh, rokem a půl už jsme měli nadbytek eh, mléčných eh, a masných produktů a investovali jsme do nových trhů. Ale o co tady teď vlastně jde? Je zde buď nedostatek trhu, anebo ty trhy nejsou dostatečně dobré. Takže má otázka je, jaký by byl dopad dohody se Spojenými státy americkými. Mnohé studie ukazují, že trh EU tím bude negativně ovlivněn a dojde to tudy tedy k poklesu. Tak jaký je váš názor? Děkuji, pane předsedo, dvě konkrétní otázky na zástupce komise. Zmínil jste se o větnamské dohodě. To je dohoda. A to je dohoda, která velmi ovlivňuje i Španělsko a Andaluzii. Jaké záruky mají evropští producenti rýže? Můžete mě tedy stručně říct, jak to vypadá? A potom vůbec jste se nezmínil o olivovém oleji a ovoci a zelenině. To je také velmi důležité pro Evropu. Jakou myslíte budoucnost, že to má v ohledu, nebo v ohledu na tyto dohody? Děkuji. Hojbuš. Poslanec Hojbuš, paní poslankyně Hojbuš. Děkuji. Já bych ještě jednou chtěla od komise přesně vědět, eh, jak byste definovali ty eh, citlivé oblasti. V našem výboru nemáme žádnou jasnou definici, já bych ráda slyšela vaši definici. Pak tu bylo zmíněno několik problémů s obchodními dohodami, já bych ještě chtěla zmínit dva příklady. Za prvé mléko, eh, eh, sliby, které skýtají eh, vlastně pro, mle, pro mléčný průmysl v USA. Nicméně eh, USA zavádí clo pro mléko a smetanu. Tady vidím eh, rozpor. Eh, pan Vilsak říkal, že to chce chránit, nicméně v Kalifornii se produkuje ve velice průmyslových podmínkách s použitím pesticidů eh, a pokud otevřeme hranice, eh, jak chceme potom ochránit eh, evropské produkce. A dále hovoříte o mnoha výhodách pro zemědělce. Mně se zdá, že jsou to spíše výhody pro potravinářský průmysl, ale nenutně pro zemědělce. Pane Klarku, velmi Stručná otázka. V dohodě s Pacifikem, s Tichomořím, USA dosáhly s těmi 11 zeměmi specifického bodu, který se týká zeměpisného označování. Může nás to poškodit nebo ne? Je to podle vašeho názoru nebezpečné nebo ne? Děkuji, pan poslanec Flanagan. Děkuji. Eh, pokud jde o to, co vy a další jste říkali o Eh, co jste říkali americkému ministrovi zemědělství, tak eh, když s někým chcete obchodovat, musíte k němu být milí a přátelství. Ale eh, tady se z něj všichni úplně rozplývali, ale přitom něco z toho, co říkal, bylo sice zajímavé, ale nebylo to moc inspirativní. A když se zmiňoval o tom, když byl guvernérem, on když byl guvernérem, říkalo se mu biotechnologický guvernér roku a to mě podle mě, to, to mě trochu znepokojuje. On není zas tak roz Tomili, jak vypadá, eh, mě to znepokojuje, není to tak jednoduché, protože když získal tuhle cenu, tak ji dostal z určitého důvodu. Ten zákon, o kterém se tady hovořilo, on inicioval a mě to dělá starosti, protože my s nimi vyjednáváme. A u dnešních vyjednávání se pořád podlézá, podlézá, ale kdo vyjednává na té druhé straně? Eh, Phil Hogan, to je člověk, eh, kterého Evropský svaz mlékařů popsal jako člověka, který nemá žádné řešení, je profesionálně nekompetentní a e, pohrdá zemědělci. A já se chvěju e, při e, při, tom, při představě, že tento člověk vyjednává s někým, kdo je tady chápan pomalu jako Ježíšek, se před chvíli viděl. Pan posel Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule director. Um, Fără doar și poate sunt unul dintre... Děkuji, děkuji, pane generální řediteli. Já jsem pro toto partnerství, hodně cestuji do USA, tím pádem si velmi dobře uvědomuji příležitosti evropských zemědělců v porovnání s jejich americkými protějšky. Nicméně bych se rád zeptal, zda jste šel ještě nad rámec toho tématu zeměpisného označování. Zamyslel jste se nad označováním produktů? Já vím, že v Evropě máme problém s označováním produktů, pokud jde o zemi původu. Měli jsme dokonce usnesení na toto téma zde v Evropském parlamentu. Názory nejsou jednotné. Pokud jde o zemi původu, můžeme také zmínit třeba masné produkty v této diskusi. Děkuji, pan poslanec Agňu. Děkuji vám. Jak víte, Rusko se rozhodlo zakázat dovoz z západních ekonomik. Nicméně jejich spotřebitelé samozřejmě pořád budou chtít potraviny. A mě by zajímalo, eh, jestli komise a její výzkumná oddělení si všimli poměrně podezřelého eh, nárůstu evropského exportu do Běloruska, Ukrajiny, Kazachstánu a možná i Mongolska a dalších eh, bývalých sovětských států. Takže neprobíhá tady takový export do Ruska zadními dveřmi, zadními vrátky? Děkuji. Děkuji. Pane řediteli, prosím, abyste odpověděl, pokud chcete odpovídat na některé věci i písemnou formou, i to je možné. Děkuji, děkuji vám všem za tyto zajímavé otázky a komentáře. Já jsem si poznamenal sedm témat. Nejdříve tedy VTO. Je mrtvá? Ne. Je to pouze, není to tedy pouze jen organizace, která vyjednává, také monitoruje uplatňování obchodních pravidel a řeší obchodní spory. Pokud jde o jednání o přístup na trh v rámci VTO, tak ta jsou teď eh, pozastavená. Jediná věc, která se může vyjednat VTO, jsou například pravidla o různých dotacích v oblasti rybolovu nebo domácí podpora. To vše se nedá vyjednat bilaterálně, to vše se musí dělat v rámci VTO. I když teď, pokud je o ten přístup na trh, tak teď je to zahlceno nebo zatlačeno do pozadí tím, že se všude objevují dohody o volném obchodu, všude ve světě. Pokud jde o podporu ze strany rozvíjejících se ekonomik, tak tam je pravda, že Evropská unie neměla, nebo tedy původně měla tu podporu pro ty rozvíjející se ekonomiky v rámci Greenboxu, teď se to obrací opačným směrem a to se dá skutečně vyřešit pouze v rámci jednání VTO do budoucna, aby to neskreslovalo tato podpora. TTIP, důležité otázky. Zatím ještě nebylo stanoveno datum příštího kola jednání, pravděpodobně v lednu nebo v únoru v Bruselu. Označování se zatím neprojednávalo v rámci TTIP. Spojené státy samozřejmě chtějí využít označování jako způsob k tomu, aby spotřebitelé měli na výběr mezi produkty z GMO a bez GMO. To není přístup, který my v Evropě upřednostňujeme, my prostě zakazujeme veškerou přítomnost GMO, takže označování by nám v tomto neposloužilo. Vznikla zde také otázka ohledně toho, jak budeme řešit citlivé produkty v rámci TTIP a co to vlastně je. Já jsem si zaznamenal, jaká je zde nálada samozřejmě, eh, vepřové hovězí, také drůbež, eh, vepřové možná ne tedy zpracované, ale potom také cukr, etanol. To jsou poměrně citlivé produkty vůči Spojeným státům, protože u nás je ta produkce rozdrobená, takže tím pádem eh, naše náklady jsou mnohem vyšší než v USA a proto máme tedy tarifní ochranu. U těchto citlivých produktů nebudeme plně liberalizovat. Někteří z vás se zde zmínili o studii USDA, o nedávné studii, která uváděla, že pokud eh, plně liberalizujeme všechny produkty, tak eh, USA z toho budou mít zisk 5,8 milionů, pokud jde o lepší vývoz do EU a my pouze žádná celá 10 milionů. A to ještě by bylo před liberalizací hovězího. Takže plná liberalizace by nebyla možná. Musíme se dívat na tarifní kvóty, které, jak jsem říkal, dávají lepší přístup USA, ale pokud jde o objemy, tak tam to můžeme lehce dostat pod kontrolu. Zeměpisná označení, o tom se zmiňovali mnozí z vás, já nesouhlasím, že zeměpisná označení si chrání velké společnosti, i když je některá nejdůležitější, jako například Parmigiano Reggiano, to jedno jméno, zaměstnává 50 tisíc lidí, především na malých farmách, ve družstvech, napříč tou částí Itálie, ale většina zeměpisných označení může být vystopována až eh, k těm malým producentům. V jednáních z USA chceme chránit asi 250 názvů, včetně některých, eh, které jsou opravdu velmi eh, malé, například pruno d'Agen nebo portugalské hrušky nebo Turon, Turon de Alicante, Turon z Alicante, to jsou také věci, které jsou produkovány opravdu malými producenty nebo malými družstvy. Kolegové se ptali také na to, co se děje s tou dohodou o vínu z roku 2006. V té dohodě jsme měli ochranu celé řady vín a alkoholu na obou stranách, ale nebyla dokončena ta záležitost, která se týká semigenerických jmén, jako například šampaň, kianty a tak dále. A měli jsme zde doložku, která říkala, že se sejdeme a budeme znovu projednávat tato semigenerická jména. Nicméně USA se k tomu nikdy nedostali, takže TTIP je podle mě jedinou příležitostí, kdy můžeme ochránit exkluzivně těchto 17 velmi důležitých evropských názvů vín a alkoholu ekvivalence systému, já nevím. Nemyslím si, že evropský, nebo tedy americký systém obchodní značky může poskytnout adekvátní ochranu evropským zeměpisným eh, označením, protože za prvé nedostatečně chrání potraviny, neposkytuje ochranu, jakou potřebujeme, a za druhé ty náklady na zaregistrování obchodní značky ve Spojených státech eh, jsou opravdu obrovské. Může to stát miliony dolarů, abyste prosadili svou značku, své obchodní jméno na americkém trhu. My nechceme, aby Spojené státy přejali náš systém zeměpisné ochrany, ale musí najít nějaký jiný způsob. USA ve svých dohodách o volném obchodu chrání takové své alkoholy, jako je Tennessee whisky nebo bourbon. V těchto dohodách o volném obchodu chrání tyto své takzvané distinktivní produkty. Prostě je tam to jméno chráněno. A není možné obejít to, aniž by USA vytvořili svůj vlastní systém. Zatím jsme ještě nedosáhli bodu zlomu v jednáních eh, se Spojenými státy v oblasti zeměpisných označování. Oni ovšem už pochopili, že pokud se to nevyřeší v rámci TTIP, tak to neprojde přes Evropský parlament. A USA také uznávají, že nechceme vnucovat svůj systém jim, ani nechceme přistoupit na to, aby oni vnutili svůj systém nám. Takže je to určitý pokrok, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Někteří z vás tady hovořili trochu optimisticky ohledně příštích jednání. Já jsem se snažil říci, že máme zde opravdu velké výzvy, pokud jde o maso a další odvětví, vzhledem k tomu, že teprve začínáme vyjednávat s těmi největšími vývozci na světě. Kanada, to máme dořešeno, Mercosur, Austrálie a Nový Zéland, takže proto nebudeme moci úplně dořešit tyto klíčové sektory pokud nevezmeme v úvahu výstup nebo tedy výsledek těchto jednání. Takže k tomu musíme takto přistoupit a musíme nabízet ústupky. Ale já se dívám na ten širší obrázek. Ještě čtyři body. Mercosur. Tam ještě nevíme. Minulý týden na radě proběhla diskuse a komise teď uvažuje o tom, jak stanovit úroveň ambicí pro tato jednání. Za druhé, jak eh, vypadají tato jednání? Zatím to ještě není úplně jasné. Velmi brzy se to dostane do rady a parlamentu, ale ještě uvidíme, jak to bude vypadat, jaký systém bude, eh, jaký systém vypořádání bude v těchto dohodách. Větnam. Rýže, olivový olej, ovoce. Rýže. Tam jsme nabídli velmi malou kvotu, která nebude mít žádný dopad na evropské tržní ceny. A pokud je o olivový olej a ovoce a zeleninu, Větnamci vyvážejí některé tropické ovoce do EU, ale ty nekonkurují naší produkci. A olivový olej, oni zcela liberalizovali svůj trh. Máme tedy vývozní příležitosti ve Větnamu, pokud je olivový olej. Poslední dvě věci k TTIP a k Rusku. TTIP. Tam je kapitola o zeměpisném označování. Není to nic, co by ohrožovalo život Evropské unie. Říká se tam, pokud budete chránit zeměpisná označování, tak musíte projít odpovídajícím procesem, který musí být transparentní. Musíte říci, zda to je zeměpisné označení, nebo zda je to obchodní značka, nebo zda je to generický název. Děláme to i v rámci Evropské unie, takže si myslím, že to není žádný problém. Tam si myslím, že to nás nemůže žádným způsobem zaskočit. Ruská federace, poslední bod. Tam se přesunul například z Běloruska nebo z balkánských zemí obchod do Ruska. Jsou zde tři důvody. Možná to bylo nějaké nedostatečné špatné označování anebo podvod. Nevíme, Rusko na tom pracuje s běloruskými orgány. Za druhé, když už jsme nemohli vyvážet sír do Ruska, tak se stalo to, že výrobci mléka začali vyvážet mléko do Běloruska a sír se vyráběl z toho mléka až v Bělorusku a potom se vyvážel legitimně do Ruska. Takže to je obchodní rozhodnutí. To zpracování provádět až v Bělorusku. A za třetí, došlo také k určitému přesunu. Už nemůžeme vyvážet vepřové do Ruska. Další země v regionu tedy začaly vyplňovat tuto mezeru, začaly vyvážet vepřové na ruský trh. My se snažíme teď vyvážet eh, vepřové do těch třetích zemí, které teď dodávají vepřové Rusku, takže tam došlo k určitým přesunům. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji. Já. Děkuji. Určitě se ještě budeme vracet k tomuto tématu. A teď se podíváme na bod 8, a tady, eh, pardon, do nás, na bod 6 Následující bod tedy. Proszę Państwa, w międzyczasie, nim do Państwo, to chciałbym e, poinformować, że... Takže e, rád bych vás informoval, že hned e, v 18.30 Evropská rada mladých rolníků nás zve na koktejl, který je uspořádán tady v restauraci této budově Jan, čili hned po našem zasedání v 18.30. Mladí rolníci nás tradičně, každoročně tedy eh, eh, zvou na eh, sváteční setkání, čili tady v 18.30 dnes. A teď se dostáváme k představení přehledu odvětví zemědělských vstupů do EU. Jde především o problém jejich cen a jejich vliv na dlouhodobou situaci zemědělců. Co se v poslední době změnilo v nákladech výroby pesticidy, e, osiva, krmiva, tedy os, hnojiva. A vítám tady pana Jista Gesslera a pana Dušana Drabika z Univerzity ve Wacheningenu a dávám slovo panu Veselerovi. Ještě jednou vítejte. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi velkou ctí představit dnes výsledky naší studie. Tak já to zopakuju. Je pro mě velkou ctí eh, moci vám představit výsledky naší studie o koncentraci eh, vstupních sektorů v zemědělství a jsem velice rád, že několik účastníků tu ještě zbývá i v tuto pozdní hodinu Eh, ve Wachningen jsme za, uvažovali o tom, jestli nemáme na univerzitě zavést večerní přednášky, abychom efektivněji využili prázdné sály a když se dívám na tento sál, tak si říkám, ano, eh, možná s tím můžeme pokračovat i takto pozdě večer se najdou lidé, kteří mají zájem poslouchat zajímavé přednášky. Nyní tedy představím výsledky naší studie, které, kterou jsme provedli s výzkumným týmem, včetně mě. Já jsem ředitelem eh, skupiny pro zemědělství a a rozvoj venkova. My, mý kolegové jsou Alessandro Bonado a Dušan Drabík, e, kteří e, prováděli tu část související s poptávkou. Dále Valentina Materia, Tomas Vinus a Marcel Major se účastnili studie a nyní k té e, prezentaci samotné. Tady vidíme průměrnou meziroční změnu zemědělských výdajů u několika zemí v letech 2014 až 2012 včetně několika vstupních sektorů, jako jsou výsadbové materiály, energie, hnojiva a e, ochrana rostlin. A tady vidíte, že ta čísla se samozřejmě liší u jednotlivých států EU a právě tak, když se podíváme na jejich vývoj v čase. Tady už je vidět první problém. Když se podíváme eh, na důsledky koncentrace vstupního sektoru, tak tady vidíte, že ta čísla se liší a proto je těžko srovnávat eh, mezi členskými státy. Musíme tedy vzít v úvahu, že jsou tu značné strukturální rozdíly v členských státech. Eh, proč tato studie vznikla? Dochází k nárůstu volatility cen zdrojů. Víme, že vstupní sektory jsou zásadní pro zemědělství a bylo, byla pozorována rozšiřující se eh, nesrovnalost mezi vstupními a výstupními ceny v EU a koncentrace na trzích. My jsme využili dvě množiny dat, v podstatě eh, jedna, jednak data z FADN na úrovni členských států a potom zprávy jednotlivých firm a právě tak data z Eurostatu a z databáze Faustat a kde to bylo nutné také z webových stránek a vědeckých publikací. Zkoumali jsme stránku nabídky a stránku poptávky. U poptávky jsme zkoumali poptávku na úrovni e, farem a e, využití a e, my jsme se pokusili eh, identifikovat, jak vypadá ta koncentrace. Využili jsme k tomu takzvaný Herfindalův Hirschmanův index, eh, pokud jde o podíl těch koncentrací, já se k tomu ještě vrátím. Eh, První sektor, osiva. Tady vidíme průměrný podíl osiv na nákladech a jak už jsem říkal, jsou tu značné rozdíly. V několika zemích výdaje na osiva se zvýšily, zatímco ve většině členských států se výdaje na osiva snižují v průběhu času. Na tomto slajdu e, vidíme e, koncentraci nej, deseti nejsilnějších firm v Evropské unii. E, první je DuPont Pioneer, potom Monsanto, Syngenta, Limegran, KVS a další. A e, tady vidíme, když se podíváme na e, podíl koncentrace, tak ty jsou od 705 až do 673. Tady tedy vidíme mírný nárůst až do roku 2012 a potom mírný pokles od té doby dále. Abych to schrnul, u trhu s osivy jsou výsledky takové, že náklady se pohybují mezi dvěma a 15 procenty a v postupem času se snižují. Trh s komerčními osivy je méně koncentrovaný, než je tomu na globální scéně a když si vezmeme ten index koncentrace, tak ten je 673 pro Evropskou unii, což je poměrně nízké číslo. Jsou to ale značné rozdíly v koncentraci u jednotlivých trhů s osivy. E, například, když si vezmeme e, trh se semeny řepy cukrovky, tam je koncentrace mnohem vyšší, až 2444 je ten index. To si tedy žádá určitou pozornost. Když se podíváme na fúze a akvizice ve světě, zjišťujeme, že evropský trh e, je charakterizován spíše investicí, investicemi do technologií než akvizicí osivových společností. U, tě, u té světové první desítky zbytky společností, ta investuje spíše do Latinské Ameriky. Nyní eh, trh s krmivem. Eh, krmivo tvoří nejvyšší podíl vstupň, vstupů eh, v Evropské unii, to se jsou to rozdíly mezi členskými státy. V některých státech pozorujeme nárůst výdajů na krmiva, zatímco u jiných tyto výdaje poklesají. E, tady musíme rozlišovat mezi různými typy e, krmiv, to vidíme na tomto slajdu. E, dále tu máme celkové, celkový sektor produkce krmiv mezi těmi 21 největšími firmami se produkce pohybuje mezi 6,4 megatunami až k jedné megatuně u těch nejmenších. Celkově tvoří krmivo zhruba 16 Eh, nebo Evropská unie tvoří 16% celkové světové produkce a většinou se krmivo spotřebovává tam, kde se vyprodukuje, takže nedochází k velkému obchodu. Eh, osm největších výrobců pochází z Německa, Francie, Španělska, Velké Británie, Itálie, Nizozemska, Polska a Belgie a obrat se zvýšil za posledních 8 let o 50%, zatímco počet zemí se snížilo 15%, neboli dochází ke koncentraci v tomto sektoru. Ale když se podíváme na podíl koncentrace, na, podíly koncentrace, eh, tak to zatím ještě není nic, čeho bychom si dělali starosti z ekonomického pohledu. Sektor eh, energetiky. Tady zjišťujeme, že výdaje na energii se zvýšily v evropském zemědělství a zejména se to týká paliv a další faktory jsou potom zemní plyn a další zdroje energie. Podívejme se nyní na podíly koncentrace. No, tady vidíme určité rozdíly mezi třemi hlavními energetickými sektory, ale když to porovnáváme s ostatními vstupovými sektory, tam je také koncentrace u energie e, vyšší než v ostatních e, vstupových sektorech v Evropské unii. Abych to tedy schrnul, zemědělský sektor je eh, čím dál energeticky intenzivnější a v 23 ze 27 členských států eh, zemědělci vynakládají více peněz na energii, eh, především na motorová paliva a lubrikanty a e, nesoustředí se tedy pouze na trhy s ropou a zemním plynem. Ta koncentrace se postupně zvyšuje, nejkoncentrovanější je sektor ropy, poté zemní plyn a elektřina. Nízké ceny ropy mohou vést ke častějším fúzím a akvizicím v energetickém sektoru v blízké budoucnosti. E, teď se přesuneme k hnojivům. E, také tady vidíme, že výdaje na hnojiva se v některých zemích zvýšily. To musíme rozlišovat dusíkata, fos fosfátová a draslíko, draselná hnojiva. E, tady vidíme, že samozřejmě u těch dusíkatých je podíl nejvyšší. Podívejme se na podíl koncentrací e, prvních deseti společností. Vidíme, že ta koncentrace je tady mírná e, v podstatě jde o malá čísla, kolem 206. Ta koncentrace se příliš nezměnila za posledních pět let. A když se podíváme na spotřebu, tak ta se snižuje v Evropské 27. Eh, a jsou tu rozdíly, pokud jde o využívání dusíkatých, draselných a fosfátových eh, hnojiv a eh, je to určitý pozitivní, ale oslabující se trend. A v Evropské 15 se zvýšil podíl zlepšovačů půdy, ale v posledních letech se to snížilo a celková hodnota prodeje společností vyrábějících hnojiva se zvýšila v období 2003 2012. Počet podniků, které které vyrábějí e, v hnojiva, se zvýšil v letech 2003 až 2012. Německo, Francie, Polsko, Spojené království a Nizozemsko tvoří více než 50 celkového obratu hnojiv a e, průmysl je pouze mírně koncentrován. Firmy z evropského hnojivového průmyslu se aktivně účastní fúzí a akvizicí a jak jsem říkal, celkový počet firm se zvýšil. A konečně oblast ochrany rostlin. E, tady zjišťujeme, že výdaje e, na přípravky se snižují ve většině členských států. Jsou tu určité rozdíly u různých typů e, přípravků, zejména jde o herbicidy, druhé jsou fungicidy, incenticidy a potom další přípravky. Když se podíváme na koncentraci, tak tu vidíme. Tady koncentrace je poměrně vysoká. Od 1556 až po 1770. E, hodnota e, ochranných postřiků se zvýšila do, zvyšovala do roku 2008, ale od té doby klesá. A celková spotřebovaná kvantita se snížila, což znamená, že se zvýšila jednotková hodnota produktů nejvíce se spotřebovávají herbicidy, druhé jsou fungicidy a insekticidy a ve středomořských zemích je největší podíl spotřeby insekticidů, což je pochopitelné, a nízký podíl herbicidů. E, celkově e, se snížil podíl e, ochranných prostředků na celkových výdajích a eh, hodnota prodeje se mírně snížila mezi lety 2003 až 2009, ale od té doby se zvyšuje. Eh, počet podniků, které vyrábějí ochranné postřiky, je poměrně stabilní, eh, osciluje mezi 630 a 655 firem a obrat je nejvyšší v Německu, Francii, Británii a Španělsku. Eh, evropský průmysl eh, ochranných postřiků je poměrně koncentrovaný. Odhaduje se, že CR5 se pohybuje mezi 79 a 83 procenty a počet patentů, a to je zajímavé, počet patentů v této oblasti se značně snížil za posledních několik desetiletí, takže počet inovací se snížil, což se dá vysvětlit do určité míry eh, tím, že je zapotřebí více financí na výzkum a vývoj. A tedy závěrem, neexistuje žádný jasný vzorec na straně poptávky, který by naznačoval důležitost jednotlivých vstupových sektorů v evropských členských státech. Nemůžeme tedy říci, že eh, existuje nějaká definovatelná koncentrace v Evropské unii. Výjimkou je sektor krmiva. Eh, zemědělci vynakládají více než 13 v Litvě a 65 na Maltě a v ostatních členských státech nad 30 na krmivo, což znamená, že pokud byste eh, měli zájem o to, zda na koncentraci záleží nebo ne, pak sektor krmiv je ten, který si žádá nejvíce více pozornosti vzhledem k tomu, jaký podíl tvoří ve výdajích zemědělců. Tady máme tedy takové hrubé shrnutí strany poptávky. Když se podíváme na trendy u osiv, tak tady je ten trend klesající, u krmiv je stoupající, zatímco u eh, hnojiv je klesající a u energie a ochrany rostlin zůstává konstantní v rámci 27 členských států. Tady potom máme eh, podíl koncentrace, eh, největší koncentrace je u ochranných postřiků rostlin, a nejméně potom u hnojiv a krmiv. A tím bych chtěl skončit svou prezentaci a velice rád budu odpovídat na otázky. Profesor, prosím, bym o zgłoszenia. Na razie jest zgłoszenie. Prosím, abyste se hlásili. Jako první je tady pan Agnew. Abych eh, mohl naplánovat čan. Paní Petr. Takže jako první pan poslanec Egnu, prosím. Pane předsedo, mě by zajímalo, kdo zadal tuto zprávu. Víme, že to je Agri, ale kdo z Agri si tuto zprávu vyžádal? A je tady ten jednotlivec, aby si vyslechl prezentaci tuto zprávy? Mně se zdá, že to přišlo z levice, která byla přesvědčena, že dochází k nějaké konspiraci, že někdo odebírá spotřebitelům potraviny a dává je do nepovolaných rukou. Ale mě opravdu zaráží, že náklady se zvýšily ze 152 milionů dolarů na 256 milionů dolarů. To je obrovské navýšení a pouze ti největší si můžou dovolit toto unést. Takže došlo k určité koncentraci, spolupráce a tak dále v této oblasti. Tady je vaše odpověď, jen ti největší si to mohou dovolit a ten, kdo to tolik eh, zdražil, tak to je Evropská unie. Pořad jednání je konzultován na setkání koordinátorů. Možná jste na tom zasedání nebyl, ale já jsem to chápal tak, že se ptáte, komu poděkovat za zadání této studie, takže ano, s chutí eh, přijímáme toto poděkování, já to předám koordinátorům. Myslím si, že je to velmi zajímavé téma. Paní Petr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekla, že je to třetí nebo čtvrtá studie, která byla provedena za ten rok a půl, co jsem členkou tohoto výboru. Až dosud v žádné z těchto studií se nezmiňuje Chorvatsko, což je plnoprávný členský stát už téměř dva roky. Takže jako předseda tohoto výboru prosím informujte služby, aby zajistili, že studie do budoucna musí zahrnout také Chorvatsko. No, ano, máte pravdu. Dávám vám za pravdu všechna, všechny země musí být zahrnuty. Pan poslanec Jár. Já vielen eh. Děkuji. Ono to šlo tak trošku rychle s těmi čísly a poslanci se vždycky eh, cení těch koncentrovaných výsledků, takže eh, se chci zeptat, takže větší neznamená eh, vždycky horší, když se to zefektivní, ale na druhou stranu koncentrační proces je špatný, když vede k ovládnutí trhu nebo vzniku monopolu. V některých oblastech, eh, které jste teď eh, rychle představil, spozoroval jste nějaké znepokojivé tendence? Že by tam mohl vzniknout nějaký monopol monopolní postavení, eh, že by to znamenalo, eh, že by někdo mohl eh, mít extra profit, extra si něco účtovat, nebo je všechno tak jako v pořádku. Ehm, pane poslanče, ehm, máte širší podklady k tomuto tématu, který jste, které jste dostali. Určitě budeme mít čas ještě se do té zprávy ponořit podrobněji. Pan poslanec Nicholson. Určitě, pan Jary, jako eh, já, on má spoustu uh, jiných věcí na práci během Vánoc. Ale každopádně vám děkuji za vaši prezentaci a možná, že nás tady není moc, ale uh, myslíme to opravdu uh, velmi vážně, pokud je zemědělský výbor a budeme to až do konce. Před uh, řady, uh, řadou let uh, jsem hovoříval při různých projevech o, uh, třech F. V angličtině to byla uh, krmiva a hnojiva a uh, potraviny. A všechno to bylo eh, ovlivněno vysokými eh, cenami ropy. Já nevím, jestli jste něco takového eh, počítali do své studie, ale možná se ptám špatně. Možná, že krmiva do toho nepadají, ale cena paliv a hnojiv, tak to je velká věc. A hnojiva rostou kvůli ceně ropy a ropa se snížila, ale cen eh, na eh, hnojiv nikoliv. Čili někde někdo eh, musí děsně vydělávat. Protože kdyby vydělával před, jako před nárůstem, před spádem cen ropy, tak já nevím, možná se ptám na špatnou věc a omlouvám se, Nechci si dělat nějaké okolky, ale myslím si, že to je jeden z největších eh, problémů, pokud jde o vstupní ceny zemědělců v současné době. Dámy a pánové, eh, já tady nevidím eh, dalších otázek. Tak náklady výroby samozřejmě mají vliv na efektivitu, na zisky. Zemědělci často všechno promítají na cenu litr, litru mléka, vody, oleje. Takže to je velmi podstatné. Takže myslím, že teď můžeme požádat našeho experta, aby zareagoval na tyto otázky a máte tedy slovo. Ano. Tak velice rychle zareaguje na Chorvatsko. Neměli jsme eh, eh, data z FADNu, neboť eh, Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie teprve nedávno. Takže příště hm, to, myslím, zvládneme. To nejde že bych, o to, že bychom si nevšimli, že Chorvatsko už je v Evropské unii, akorát jde o to, že když nemáme data, tak se těžko něco posuzuje. Obecná otázka k té tomu regulačnímu problému, o kterém hovořil kolega z Británie. Ano, když eh, se zaměříme na úroveň té koncentrace, tak sledujeme to, že inovace v některých konkrétních sektorech, jako je osivářství nebo eh, ochrana rostlin zásadně eh, eh, klesly. Zásadně klesla, protože nechat si skvalovat eh, produkty na trh jsou, je velice drahé, takže tam náklady na těch hodně záleží. A vzhledem k této regulační překážce je tady tedy přírodní bariéra, protože tedy pro ty menší osiváře a, a menší firmy k spouštění produktů na trh. A to se netýká jenom firm, které eh, vyrábějí chemické mechanismy pro kontroly eh, a, a mechanismy kontroly, ale i biologické. I tam jsou vysoké náklady na schválení produktů. Takže jejich eh, vstup na trh je tímto také omezen. Pokud jde o to, co nám a, a leží na srdci, tak a, máme ten dojem, že není tady žádná výrazná tendence k monopolizaci. Jsou některé okrajové trhy, kde jsou úrovně koncentrace mnohem vyšší než na jiných trzích, ale to jsme schopni vysvětlit, protože jsou to okrajové trhy. A pokud byste potřebovali více konkurence, tak samozřejmě, když eh, by tam investovalo více firm z, z hlediska společného balobitu, to by to nedávalo smysl. Ani by, no, pak by to ten balobit snížilo. Pokud jde o eh, změny v cenách hnojiv, eh, ty eh, jsou eh, proces vázané s cenami Evropy. Když ceny Evropy klesly, proč jsme nespozorovali tedy pokles cen hnojiv? V těch datech, která my jsme viděli, my jsme viděli pokles cen hnojiv. Můžeme se bavit o tom, jestli ten pokles byl tak výrazný jako pokles cen ropy. Pravděpodobně ne, ale vždycky víme, že eh, reakce trhu tak trochu trvá. Eh, jestli eh, někdo hm, tady dosahuje neobvyklých zisků, tak to se těžko pozuzuje podle těch dat, která máme k dispozici. Jsme schopni skonstatovat, že je tady koncentrace v tom sektoru hnojiv, ale není tak vysoká, aby hnojiváři podle stávajících měřítek měli eh, monopolní eh, prostor na stanovování cen v sektoru. Myslím si, že tím jsem odpověděl na všechny otázky. Máte-li další, tak eh, na ně rádi odpovědíme a můžete nám poslat e-mail nebo se na nás obrátit jinou cestou. Děkuji. Já mnohokrát děkuji za zajímavý, zajímavé pojednání. Pro mě je skutečnost je mnohem e, složitější v našich debatách se zemědělci, když se bavíme o, o e, výnosnosti e, a rentability, e, tak to vypadá jinak. Nicméně tak to vypadají průměry ve vaší analýze. Dámy a pánové, že jsme se dobrali do konce našeho dnešního pořadu Já vám mnohokrát děkuji, děkuji našim odborníkům. Doporučuji vám prostudovat si tu expertizu, až budete mít chvilku. a zároveň v reakci na přání mladých zemědělců vás jejich jménem zvu na setkání tady ve třetím patře v 18.30 pan Flanagan. Já se omlouvám jenom vteřinku. Když tady děláte slideshow, mohli byste prosím zajistit, aby to poslanci dostali k dispozici, protože kolikrát Eh, se tady díváme na obrazovky. Eh, já nevidím tak špatně, ale uh, uh, uh, opravdu člověk, člověk musel být admin, aby to všechno viděl, takže uh, můžeme se podívat do tohohle z toho, a nebo nám je můžete poslat uh, e-mailem protože eh, proč pokaždé eh, vždycky eh, musíme toho tisknout tolik a proč tady máme nějaké klimatické konference. Minulý ten týden ta hromada byla vyšší než Eiffelová věž, takže můžeme začít tady, protože jinak se tady z toho děláme legraci. Já myslím, že ano, že to je možné. Prosím, obraťte se na sekretariát a bude to a vyřízeme já mnohokrát. Děkuji. Čili uvidíme se tady zítra a ještě jednou jménem malých zemědělců vás zvu na setkání. Děkuji.